Ready? I am ready. Dear colleagues, uh, good morning. Uh, if you agree, I would uh, propose... Dobré ráno, vážení kolegové, pokud vám to nevadí, tak bychom začali. Po včerejším velice nabitém dni se spoustou schůzí a ministrů z chorvatského předsednictví. Uh, a po paní místopředsedkyni Vestager a všech těch dalších bodech nás i dnes čeká velice zajímavé dopoledne, protože ze všeho nejdřív eh, je nám potěšením přivítat zde eh, již po druhé nepočítaje slyšení na výměně názorů paní komisařku pro energetiku eh, paní Kadry Simpson. A v 10.30, jak víte, začne slyšení týkající se horizontu a výzkumné politiky Evropské unie. Ale ze všeho nejdřív bych tedy chtěl poděkovat paní komisařce, že mezi nás dnes přišla a že byla tak laskavá, že přišla do našeho výboru. Výměna názoru by se měla týkat Evropského zeleného dílu, který byl předložen v prosinci po, naší, po eh, vystoupení Evropské komise. A v tomto zeleném dílu, o kterém eh, široce diskutujeme, jsou záležitosti týkající se přímo energetické politiky a toho, čím se zabýváme v oblasti energetiky a nejenom energetiky. V listopadu byl představen Fond spravedlivého přechodu, i to je pro nás zajímavé téma. Pak tu máme klimatickou neutralitu, plán klimatického cíle alespoň 50 do roku 2030, potom renovační vlna, e, evaluace a revize transevropské sítě a všechna další témata budeme mít dnes na pořadu dne. A chtěl bych poprosit paní Simpson, aby k nám promluvila na 10 minut. Potom, jak jsme to už dělali v minulosti, proběhne první kolo dotazů koordinátorů nebo jejich zástupců, každý maximálně 3 minuty. Potom paní Simpson odpoví na toto první kolo otázek a pak proběhne druhé kolo otázek kolegů, kteří se budou chtít přihlásit. A prosím vás, abyste dali najevo, že si chcete vzít slovo, aby to proběhlo co nejorganizovaněji. A nakonec paní Simpson samozřejmě zodpoví druhé kolo otázek a přednese nám své závěrečné poznámky. A dám jí rovnou slovo, protože už se jistě nemůžete dočkat. Ještě jednou děkuji, že jste tu. Prosím, máte slovo. Vážený pane předsedo, vážení poslanci, dámy a pánové, je pro mě ctí zde dnes být s vámi a představit vám hlavní aspekty Evropského zeleného dílu z hlediska energetiky. Předsedkyně von der Leyen od začátku říkala, že zelený díl je hlavní prioritou této komise a že bude znamenat zásadní změnu v našem smýšlení a že nastaví cenu, že nastaví cestu k uhlíkově neutrální ekonomice v polovině tohoto století. Výroba, e, přenos a spotřeba energie e, má na svědomí velký podíl e, evropských emisí CO2 a proto transformace energetického sektoru bude páteří našich snah a bude také nutnou podmínkou dekarbonizace jiných sektorů. Minulý týden na plenárním jednání jste přijali velkou většinou usnesení o zeleném dílu. Je to známka eh, vašeho odhodlání věnovat se zelenému dílu a já se těším na eh, komunikaci s vámi o některých nadnesených aspektech. Evropský zelený díl je všeobecný přístup k výzvám, které před námi leží. Snaží se odpojit ekonomický růst od využívání zdrojů. Bude zapotřebí mnoho investic na modernizaci e, a na snížení environmentálního dopadu naší společnosti a ekonomiky. Přechod k uhlíkově neutrální ekonomice bude znamenat, že některé regiony e, čekají větší výzvy než jiné, což komise připouští a rychle a proaktivně na tento problém reaguje. Abychom zajistili spravedlivý přechod eh, a transformaci v nejpostiženějších regionech a členských státech, komise minulý týden navrhla mechanismus spravedlivého přechodu a investiční plán zeleného dílu. Já nebudu zabíhat do detailu mechanismu spravedlivého přechodu, vzhledem k tomu, že jste eh, o tom dlouze debatovali na plenárním zasedání minulý týden, ale chtěla bych zdůraznit několik aspektů tohoto fondu bodů, eh, které mi zejména leží na srdci půjde o eh, specifický impuls těm, kteří budou stát před nejtěžšími výzvami během energetického přechodu. Budeme využívat zkušeností a expertních zdalostí eh, uhelných regionů, které procházejí transformací a jejich iniciativ, takže nebudeme začínat z nuly. Investice do čisté energie budou putovat do tohoto regionu a budou přetvořit pracovní příležitosti v těchto regionech a já spoléhám na svá oddělení, že se budou aktivně podílet na implementaci Fondu spravedlivého přechodu a e, očekávám plány eh, od členských států. A teď bych se chtěla obrátit k návrhům, které byly představeny v rámci Evropského zeleného dílu a které budou mít přímý dopad na evropskou energetickou politiku. Za prvé je to samozřejmě energetická účinnost především. To je zásadní princip zeleného přechodu a já se postarám o to, aby byla implementována v praxi. Budeme eh, vydávat konkrétní pokyny členským státům a nástroj, který pomůže mainstreamovat dostat eh, toto téma do všech úrovní politiky. Je potřeba eh, zvyšovat energetickou účinnost budov, eh, což by měla být společná snaha evropské a národní úrovně, ale to nestačí. Kromě toho bude potřeba zahájit renovační vlnu, jestliže chceme Eh, strojnásobit tu současnou úroveň renovací, která je nedostatečná. Bude si to žádat kon, eh, kon, o koordinovanou akci na evropské i lokální, eh, i národní úrovni a akce od investorů a finančních institucí. Renovační iniciativa by měla zahrnovat sociální bydlení, které by řešilo problém energetické chudoby. Bude pokrývat školy a nemocnice, A víme, že podle posledních čísel až 15 milionů lidí v Evropské unii nemůže doma pořádně topit, takže těmto lidem chceme najít řešení, aby jejich domovy mohly být zrenovovány. Vidím to také příležitost v zlepšování energetické účinnosti domácích spotřebičů. Máme nový um, víceletý inovativní program pro ekodesign a udržitelnost produktů v oběhovém hospodářství. V červnu 2020 předlaží, předložím strategii uh, inteligentního sektoru integrace, který bude uh, integrovat uh, tepelný, uhelný sektor zemědělství a chlazení a plyn a bude pak jednodušší zapojit obnovitelné zdroje do všech součástí energetického sektoru. Cílem je dosáhnout Eh, uhlíkové neutrality za co nejnižší náklady pomocí vybudování odolného, inteligentního a flexibilního systému. Takovýto inteligentní systém bude plně využívat elektřinu, ale kromě toho bude do jisté míry spoléhat také na dekarbonizované plyny. Už jsme dosáhli působivých výsledků v dekarbonizaci sektoru elektřiny. 31% elektřiny pochází z obnovitelných zdrojů a více než polovina z nízkouhlíkových technologií. Chtěla bych zopakovat tento dekarbonizační úspěch i v sektoru plynu. Zemní plyn tvoří téměř čtvrtinu energetického mixu Evropské unie, což je tedy značný problém. Role zemního plynu v energetické transformaci je na každém členském státu, který o tom rozhodne. Evropská unie bude přispívat k vyčištění plynového sektoru a e, na vytváření prostředí, kde čisté plyny budou významně přítomné v evropském plynovém sektoru. Takže moderní e, inteligentní energetická infrastruktura bude zásadní pro zelený díl. Takováto infrastruktura je, bude páteří energetického trhu a nutnou podmínkou pro e, široké nasazení obnovitelných zdrojů při zajištění zabezpečení dodávky. V souladu s klimatickými ambicemi a cíly eh, zeleného dílu začala komise s revizí regulačního rámce energetické infrastruktury. Prostřednictvím nařízení TEN-I s cílem předložit návrh do konce letošního roku. Tento aktualizovaný rámec by měl posilovat využívání inovativních technologií a infrastruktury, jako jsou inteligentní eh, přenosové sítě eh, a ukládání a využívání uhlíku a skladování energie. Potřebujeme politiku odolnou vůči budoucnosti pro Evropu, což znamená zlepšit stávající infrastrukturu, a postarat se o to, aby plnila účel. Hodlám také představit strategii ohledně um, offshoreové uh, obnovitelné energii, což znamená uh, tedy větrné elektrárny na moři uh, po celé Evropské unii. Tato strategie bude řešit příležitosti a výzvy spojené s bezprecedentním vývojem, jako je dopad na energetické přenosové sítě, zpráva eh, námořního prostoru a dimenze industriální politiky. Tohle je sektor, kde je Evropská unie skutečně globálním lídrem a na této silné pozici musíme dále stavět. Výzkum a inovace jsou zásadní pro náš úspěch a je zapotřebí dosáhnout snižování nákladů a toho, aby trh přijímal nová technologická řešení. V tomto kontextu pracujeme na vývoji eh, výhledu eh, výzkumu čisté energie a investiční aliance pro čistou energii se soukromým sektorem. Vážení poslanci, aby se zelený díl mohl uskutečnit, dostala jsem za úkol zajistit úplnou a včasnou implementaci balíčku čistá energie pro všechny. Mohu vám potvrdit, že jsme obdrželi eh, klimatické plány od 18 členských států a 9 představilo dlouhodobé strategie. A my jsme v kontaktu s členskými státy, které plány ještě nezaslali a já, jim, já napíšu příslušným ministerstvům, abych jim připomněla jejich závazky. Národní energetické a klimatické plány jsou důležitým nástrojem k dosažení klimatických a energetických cílů, ale aby tento nástroj mohl být správně využit, potřebujeme všechny plány. Eh, oddělení komise teď analyzují všechny plány a chystají eh, všeobecné hodnocení celkové úrovně ambicí a to v polovině letošního roku. Jestliže e, ambice nebudou dostatečné, navrhnu dodatečná opatření na evropské úrovni, která by podpořila členské státy. To by mělo být součástí procesu zvyšování klimatických ambicí a podporování plánu na snižování emisí na nejméně 50 e, no, pokud možno o 55 do roku 2030. Všechny sektory budou samozřejmě muset přispět, včetně energetiky a v příštích měsících budeme pečlivě hodnotit, jaký je nákladově nejúspornější způsob dosažení našich ambicí, včetně toho, zda bude potřeba zrevidovat cíle energetické účinnosti a obnovitelné energie. Na závěr bych chtěla říct pár slov o národní dimenzi. V energetice je více než kde jinde vidět, že chceme být eh, globální eh, hráči. Evropská unie má pouze 9% celosvětových emisí. Pokud nestrhneme sebou eh, naše mezinárodní partnery, pak naše izolované úsilí bude marné. Já jsem byla minulý týden v Abu Dhabi a zúčastnila jsem se celé řady schůzí, eh, bilaterálních i eh, otevřených a jedna věc byla naprosto jistá. Zelený díl byl středem pozornosti. Rozhodnutí, která v příštích pár týdnech učiníme v Evropě a v příštích pár letech, budou mít silný vliv na to, jak bude reagovat na klimatické výzvy zbytek světa. Touto novou strategií skutečně stanovujeme eh, celosvětový vzor a je zásadní, abychom sladili vnější činnosti s domácími klimatickými ambicemi. Proto plně podpořím eh, vývoj zelené agendy pro západní Balkán a budu klást větší důraz na spolupráci s Afrikou, zejména jižním sousedstvím. Posílím také síť bilaterálních energetických dialogů a vztahů a e, pokusím se je využívat k vyvážení našich standardů a technologií do partnerských zemí. Dámy a pánové, e, já doufám, že e, teď již máte lepší přehled o tématech, na kterých pracujeme v rámci zeleného dílu a velice ráda budu odpovídat na vaše otázky. Jsme ještě stále na začátku cesty a ještě nás čeká hodně práce, než představíme návrhy bude muset proběhnout mnoho diskuzí, včetně této diskuze s vámi. Jak dnes, tak v nasledujících měsících. Děkuji vám. Děkuji vám, paní komisařko. Thank you very much indeed for uh, your presentation. Děkuji vám za vaši prezentaci, za to, že jste <clears throat> nám tady popsala všechny iniciativy týkající energetické politiky a zelené dohody. A díky také, že jste se zmínila o té mezinárodní dimenzi. Teď dáme slovo koordinátorům za EPP, paní Carvajo. Dobrý den. Vítám vás tady, paní komisařko. Děkujeme, že jste nám přišla vysvětlit své plány k dohodě. My jsme velmi rádi, eh, že k tomu zaujímáte holistický přístup týkající se všech eh, oblastí společnosti, a že nejde jenom o energie, nejenom o průmysl, ale o to, že všechna odvětví budou moci přispět k plnění zelené dohody. <clears throat> Mám několik otázek. Klíčová role bude hrát implementace. Mě by zajímalo, jestli už komise eh, má nějaké plány na implementaci celého toho balíčku. Asi se musíme postarat o to, aby členské státy implementovaly to, co už bylo schváleno. Takže mě by zajímalo, jestli je možné něco udělat na zrychlení. A dále se chci zeptat na to, co je velmi důležité pro EPP, ehm, zajímají nás podrobná hodnocení dopadů, kde byste se k tomu mohla vyjádřit dále. Jde o výzkum a inovace. Už eh, tady jsou připravované nové technologie, infrastruktura, například provodík. Ale my si myslíme, že máme-li navýšit naše ambice, tak musíme zohledňovat i nově vznikající technologie, například zachycování uhlíku a další podobné technologie. Takže musíme do těchto věcí investovat. A Horizon 2020 Eh, Horizont Evropa bude velmi důležitým nástrojem. Musíme si na to vyčlenit dostatečný rozpočet. A ještě poslední otázka. Pro všechny tyto technologie musíme mít eh, připraveny investiční prostředky, které přesahují eh, možnosti toho příštího víceletého finančního rámce a jak tedy můžeme zajistit, abychom měli tyto prostředky na tento přechod. Děkuji vám. Pan Nika. Děkuji, pane předsedo. Dobrý den, paní komisařko. Vítejte u nás na výboru. Velmi rád vás tady vidím. Jsem rád, že jste hovořila o tom, že plán v oblasti energie by se měl stahovat na všechny a musí zohledňovat sociální aspekty. Během eh, předchozího eh, období to nebylo až tak eh, vidět, ten plán v oblasti, ta strategie v oblasti energií. Já jsem chtěl ještě zdůraznit, že je důležité že je důležité zajistit energie, aby byly dostupné všude na území Evropské unie pro všechny skupiny obyvatel. Víme, že v některých regionech Evropy je větší zima a občané si tady nemohou kolikrát dovolit vytápění. Musí mít také možnost si eh, zajistit dostupné vytápění. A dále chci pokračovat v této spotřebitelské problematice. Potřebitelé by tedy měli mít možnost volby, jak k tomu budete přistupovat. Eh, týká se to milionů obyvatel Evropy, energetická chudoba takzvaná, proti které musíme bojovat. Evropský parlament již několikrát eh, se k této otázce vyjadřoval a mě by zajímalo, jak k tomu bude přistupovat Evropská komise. A dále nové technologie, jde o vodík a další obnovitelné zdroje. To nás velmi zajímá. Víme, že se k tomu bude připravovat nové nařízení, ale my trváme na tom, že to musí proběhnout eh, v konzultaci s Evropským parlamentem. minulosti tomu tak nebylo a e, my bychom to rádi změnili. Dále je potřeba si uvědomit, že zemní plyn může sloužit jako přechodné e, palivo e, a proto musíme investovat do infrastruktury. To se týká celé řady členských států. Všichni chceme také vystoupit z uhlí. Já jsem pochopil, že ta přechodná, to přechodné palivo bude tedy zemní plyn, ale eh, budeme tady řešit i kapacity pro uskladnění eh, zemního plynu, protože ty v současnosti nejsou dostatečné, takže jaký eh, na to máte názor? Až dosud tyto projekty neměly nárok, nebyly způsobilé pro investice, nemohlo, nemohlo teď prostředky z Evropské investiční banky. A teď za Rynu paní Dlabajová. Děkuji, paní komisařko. Vítejte u nás na výboru. Já jsem velmi ráda, že tady jste, abyste nám popsala svoje plány. My Velmi podporujeme ambice v oblasti eh, zelené dohody. Budeme mít eh, celou řadu otázek a já vím, že vy máte velmi silný tým. Mám několik rychlých otázek. Mí kolegové budou mít další otázky. Vy jste se zmiňovala o energetických eh, pokynech, jak víte, že teď jde o to, do jaké infrastruktury budeme investovat, jde o to, aby to nebyla infrastruktura, která není v souladu s našimi klimatickými cíly. V té debatě musíme pokračovat. A Evropský parlament už o ten tý přijal eh, své stanovisko, kde se volá po revizi těchto pokynů je pro vás také určitým signálem. Vy jste se zmiňovala o časovém průběhu, máte pocit, že to je dostatečné. Měli bychom hm, mít dostatek času na to, aby také Collecting, Connecting Europe Facility odpovídal eh, klimatickým kritériím. Je tedy možné ten proces nějak urychlit? A jak bychom vám v tom mohli pomoci my? Druhá otázka se týká energetických úspor ve stavebnictví. Parlament už eh, schválil směrnici o energetické účinnosti budov. To by mohlo eh, přispět k tomuto cíli. Co můžete udělat pro to, abyste mobilizovali další investice v této oblasti? A jak eh, můžeme integrovat eh, nové typy řešení, nové technologie eh, v renovaci budov a jaké legislativní nebo nelegislativní návrhy od vás můžeme očekávat. Potom jste se Eh, zmínila o těch národních klimatických eh, energetických plánech. K tomu mám také jednu otázku, kde vidíte největší mezery mezi těmi plány a našimi cíly. A to asi bude pro členské státy nejdůležitější. Eh, může nabídnout komise technickou pomoc s revizí těchto plánů? a jak budete spolupracovat s dalšími komisaři eh, v těch věcech, které se týkají vašeho portfolia, protože asi budete muset to konzultovat s Gabriel, s Timmermansem a také s Bretonem, s Vestager, jak ta spolupráce bude fungovat a co eh, budete dělat proto, abyste koordinovali vaši politiku. Vážení kolegové, já bych teď chtěl uzavřít ten seznam řečníků do druhého kola, protože už teď máme na seznamu 20 zájemců o slovo. Tím tedy ten seznam uzavírám. Budeme pokračovat dalšími koordinátory. Za zelé pan Ninisto. Děkuji, pane předsedo, děkuji eh, paní komisařko za vaši prezentaci. Zelená dohoda je eh, zásadní úkol pro komisi pro celou Evropu v oblasti klimatických změn. Teď eh, musíme zaměřit na implementaci. Eh, půjde hlavně o splnění cíle do roku 2030. Tady na to velmi tlačí parlament, aby ten cíl byl 55 my bychom chtěli ještě víc, ale parlament přijal plán týkající se 55% cíle snížení emisí a také Jde o ty cíle v oblasti energetické účinnosti a obnovitelných energií. Mě by zajímal časový plán komise pro plnění těchto cílů a ten implementační plán. má ta zelená doba být úspěšná, tak musíme přijít také s investičním programem, s plánem na vytváření pracovních míst. Musíme se ujmout vedení a musíme zvážit také novou legislativu, kromě financování. Jak rychle si myslíte, že to můžeme všechno projednat i eh, v té oblasti energetické účinnosti? Myslíte, že tady budou nějaké nové legislativní návrhy, kromě otázek spojených s financováním? Dále, klimatické zákony, to bude asi první záležitost, kterou bude muset komise řešit. Eh, bude tam řešena problematika energetiky? Myslíte, že to bude zastřešující legislativa pro tu dlouhodobou strategii, anebo budete revidovat eh, ty cíle do roku 2030? Nebo stanovat nějaké další cíle? Eh, nebo ukotvovat je v legislativě, aby byly závaznější? My s vámi budeme rádi spolupracovat. ale je důležité, abychom přešli co nejrychleji k, k těm řešením a k implementaci a bude potřeba mobilizovat všechny naše prostředky. Plní těch cílů bude hlavní úkol komise. A komise bude muset přejít k implementaci v následujících měsících. Děkuji, pane Ninisto za ID pan Borgia. Dobrý den, pane předsedo. Vítám tady paní komisařku. Jsem velmi rád, že jsem přišla. V prosinci parlament a ráda uzavřeli dohodu o taxonomii investic. Je to kvalitativní klasifikace jde o investice, o ekonomické aspekty eh, udržitelné politiky eh, v oblasti klimatu. A v podstatě eh, jde o to, do kterých technologií nebo do kterých energií je možné investovat. Ale já se chci ptat ještě mm, na zemní plyn. Právní výbor se zabýval těmi technickými právními aspekty, které s tím souvisejí s těmito ekonomickými aktivitami. Vy jste během slyšení hovořila o tom, že i zemní plyn bude hrát ve střednědobém výhledu důležitou roli, zejména ta přechodu. I dnes jste se o tom zmiňovala. A já si myslím, že to je věc, na kterou se ptali další koordinátoři a proto by mě zajímalo, jaké jsou vyhlídky na možné zařazení zemního plynu do té investiční taxonomie. Grazie molto, signor Borgia. Děkuji, pane Borgia. A teď za EKR, pan Tošenovský. Za EKR. Thank you, Mr. Chair. Eh, dobrý den, paní komisařko, také jako kolegové si velmi vážím vaší návštěvy a považuji za velmi důležitou, protože energetika bude eh, velmi těžkým, nejen technickým, ale i finančním problémem, před kterým stojíme, pokud chceme provést tak veliké změny, jak jsou plánovány. Strategické plány mnoha států, eh, tak jak jsem je měl možnost vidět, vykazují po roce 2030 určitý deficit, protože eh, to bude způsobeno právě uzavíráním uhelných a jaderných eh, kapacit, eh, což, jak jste v úvodu říkala, jsou ohromné, pořád v současné době ohromné kapacity, které jsou v této oblasti. Přičem se nedá příliš očekávat, že by spotřeba elektrické energie nějak dramaticky rostla, spíš pokud hovoříme o elektromobilitě, by se dalo očekávat určitý nárůst. Mne by zajímalo, jakou máte představu, jak eh, tento deficit řešit, protože eh, v energetice platí, že změny eh, se nedají plánovat z roku na rok, nedají se realizovat operativně, ale jsou to procesy velmi dlouhodobé. Jenom výstavba jakékoliv infrastruktury elektrické znamená velmi složitý a dlouhý proces. Eh, proces EIA, proces konstrukce, stavby a eh, jestliže nám odpadnou někdy po roce 30 eh, skutečně velké kapacity uhelných zdrojů a jaderných elektráren, tak se dostáváme do velmi složité, složité situace. Zajímalo by mě, jak, jakou máte představu, jak tuto situaci s výhledem deseti let, což v energetice není velký, velký prostor, jak ji chcete řešit. Thank you, Mr. Chair. Thank you. Thank you very much. On behalf of... Mnohokrát děkuji za GUE, paní Kontura. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Já mám dvě otázky na paní Simpson. První se týká energetické chudoby. Když se podíváme na energetickou unii a akce v oblasti klimatu, členské státy by měly navrhnout komplexní národní plány a ty se mají, nebo měly se dokonce do roku 2019 předložit. A Mělo tam být také uvedeno, kolik domácností je zasaženo energetickou chudobou. A mě by zajímalo, jestli máme dobrou představu o tom, jaké procento obyvatel představují tyto domácnosti v Evropské unii. A jaké evropské politiky jsou přijímány k řešení této otázky? A jsou vůbec považovány za účinné? Jaké jsou výsledky a závěry, které se z toho vyvodily, z těch národních energetických plánů? K zelené dohodě Evropská komise říká, že v roce 2020 předloží členským státům určité pokyny, aby mohli řešit otázku energetické chudoby. V usnesení Evropského parlamentu, které bylo přijato před pár dny k Evropské zelené dohodě, žádáme konkrétní opatření a konkrétní pokyny. Můžete nám vyjmenovat alespoň pár takových iniciativ a opatření, která chystáte? Moje druhá otázka se týká spravedlivého přechodu na ostrovech. Tento přechod může přispět k tomu, že budeme mít na těch ostrovech větší energetickou autonomii. A může to také vytvořit nová pracovní místa, nové ekonomické příležitosti. Evropská zelená dohoda stanoví nové ambiciozní cíle – Mandát vyprší v červnu 2020. Je tedy nutné vytvořit nějaký stálý orgán, stálou formaci, která by ostrovům k této autonomitě pomohla. Je Evropská komise připravena pracovat na těchto věcech, abychom zajistili do budoucna podporu pro spravedlivý přechod, energetický přechod na ostrovech? Vzhledem ke specifikům a specifickým výzvám ostrovů při tomto energetickém přechodu mě také zajímá, jestli se chystáte zaměřit také na finanční aspekt energetického přechodu. Jde o zemědělství, rybolov, místní komunity. S tím, že by vznikl nějaký eh, konkrétní finanční fond zejména pro ostrovy. Děkuji. Děkuji. A na konci tohoto kolečka dáme slovo ještě jednomu kolegovi, ale jenom na minutu, ne na, na kolegyni. Maximálně na minutu, protože musí na letiště. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Já chci především paní komisářce poděkovat, že mezi nás dnes přišla. Jak má komise v úmyslu spolupracovat se zeměmi ze západního Balkánu, například pokud jde o kontext zelené dohody. Konkrétně, jak chce Evropská komise navrhnout stejné cíle pro emise pro tyto země a jaké nástroje se budou využívat, aby se zajistilo, že ty cíle se budou dodržovat, aby se nestalo, že trh v členských státech EU bude narušen protože ze zemí mimo EU bude přicházet levná energie z, z fosilních paliv. Mnohokrát děkuji. Paní komisařko, rád bych vás, vás požádal, abyste reagovala na první kolečko otázek koordinátorů. Máte 10 minut. Děkuji. Děkuji a já se vynasnažím reagovat na všechno v rámci těch deseti minut. Jak říkala paní Garbalio, Zelená dohoda ta se týká všech sektorů, ale v energetice nezačínáme od nuly. Už teď se nám podařilo zajistit významné dohody k tomu energetickému balíčku, abychom také zajistili, že tento balíček a všechno, co bylo dohodnuto, bude také implementováno. V této souvislosti máme významný nástroj a jsou to národní energetické a klimatické plány. Na to se ptal i pan Tošenovský, jestli máme nějaký plán nebo nějakou alternativu, která by nám mohla pomoct nahradit pevná paliva. Ano, už teď máme návrh plánů od všech členských států a jak jsem říkala, měli jsme lhůtu, byl to 31. prosinec 2019 eh, a většina členských států tu lhůtu dodržela a předložila nám konečnou verzi svých plánů. Abychom tady dosáhli cílů této dohody, klíčové jsou právě tyto národní klimatické plány a ty představují také legislativní základ pro to, abychom kolektivně dosáhli těch hlavních cílů, cílů celého rámce pro klima a energetiku. A národní plány nám potvrdí, že všechny členské státy, jejich vlády a jejich parlamenty, samozřejmě ty mají různé postupy k přijímání těch plánů, ale že vyřešili otázku, co nahradí zdroje energie, které více znečišťují životní prostředí, a jak dosáhnout svých cílů pro obnovitelné zdroje a energetickou účinnost? Možná, že by vás také zajímalo, které členské státy už nám plány dali. Jsou to Rakousko, Belgie, Řecko, Dánsko, Finsko, Estonsko, Itálie, Malta, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Švédsko a také Kypr, Maďarsko a včera Česká republika. Takže už teď víme, že sedm členských států přislíbilo, že v lednu plány pošle. Toto jsou tedy nástroje, které máme. Pokud je o ty cíle pro rok 2030. Z naší strany do léta 2020 předložíme komplexní plán, abychom navýšili cíl Evropské unie pro snížení emisí skleníkových cíl eh, plynů do roku 2030 alespoň o 50 odpovědným způsobem Pokud se podaří všechno, co bylo dohodnuto v rámci národních plánů, energetika sníží ty emise o 45 a pak jsou tady ještě další sektory. Máme tady možnost rozšíření systému ETS, máme tu vlnu inovací a místo předseda Timmermans také přehodnotí to, co bylo navrženo a v případě potřeby se upraví všechny prvky té, těch nástrojů pro klimatickou změnu. A patří k tomu také eh, předpisy pro lesnictví. Pokud je o obnovitelnou energii a energetickou účinnost, o tyto cíle, začneme tím, že posoudíme účinnost národních klimatických plánů, ale tu my potřebujeme všechny. Některé členské státy mají teď novou vládu a tím se trošičku protáhl celý ten postup. Ale do června 2021 budeme schopni posoudit dopad upravené energetické legislativy a případně navrhnout, když to bude nutné, upravené cíle. Někteří z vás se také ptali na iniciativy, které nespadají přímo do mého mandátu a na to, jak budu spolupracovat s kolegy. Asi jste měli na mysli iniciativy, které budou v brzké době zveřejněny na konci února nebo začátkem března. Je to třeba ten klimatický akt a průmyslová strategie. A já vám mohu potvrdit, že velice dobře spolupracujeme v našem klastru, který vede místo předseda Timmermans, a také se všemi ostatními komisaři. Pokud jde o věci, které souvisejí s energetikou a energetickou a průmyslovou politikou. Martina vyjádřila obavy, že deset let možná není natolik ambiciozních, jak byste čekali. Já většinou slibuji jenom to, co dokážu splnit. Zelená dehoda předpokládá revizi priorit v průběhu roku 2020. To vyhodnocení už bylo urychleno a chceme předložit legislativní návrhy do konce roku 2020. A samozřejmě cílem je zajistit, že v příštích deseti letech nám předpisy pomohou naplnit ty cíle, ten E nám pomůže. A musí to také podpořit e, inteligentní energetickou infrastrukturu. A proto by ten budoucí rámec měl vyžadovat využívání inovativních technologií a infrastruktury, jako jsou třeba čisté plyny, offshoreový vítr a zachycování a ukládání uhlíku a také ukládání energie. A musí to také umožnit integraci jednotlivých sektorů. Všechna tato budoucí řešení budeme mít na stole Pak eh, pan Boršia se ptal na taxonomii. Já vím, že jste o tom hodně mluvili. A v triologu jste také sehráli významnou roli. Ta investice, která je nutná, je dosti podstatná, zásadně vysoká. Ale co se taxonomie týče, můžu říct, že jsme navrhli systém klasifikace pro čisté ekonomické aktivity, abychom vytvořili pobídky soukromého kapitálu pro udržitelné projekty a jadernou energetiku považujeme za součást těch eh, strategií do roku 2050. Samozřejmě každý členský stát se musí rozhodnout, jak to udělá, ale co se taxonomie týče, není to ani zahrnuto, ani vyloučeno z toho seznamu. Přispívá to k dekarbonizaci ekonomiky. A mnohé členské státy to považují za součást eh, svého energetického mixu k dosažení cíle energetické neutrality. Ale jádrem diskuze je bezpečnost jaderné energetiky a jestli je zaručena. Víte, že z evropských fondů nefinancujeme nové jaderné elektrárny, ale hodně se věnujeme jaderné bezpečnosti jadernému odpadu, likvidaci jaderných odpadů a poskytujeme odbornou podporu všem členským státům a také sousedním zemím. Změnili jste celou řadu různých oblastí, mimo jiné energetickou chudobu. Ano, to je velice důležité téma. Objevilo se to také v diskuzi v kolegiu, protože nechceme, aby nějaká sociální skupina, nějaký region nebo nějaká země zůstala pozadu. Z regionálního hlediska tady vznikl ten fond pro spravedlivý přechod, ale zároveň Všude v Evropě máme spotřebitele, kteří mají potíže, kteří nedokážou platit účty za elektřinu, především za vytápění, protože ty jsou většinou vyšší. A proto máme na paměti, že pokud budeme mít vlnu renovací, tak budeme muset pomoct zranitelnějším spotřebitelům. A to těm, kteří bydlí v sociálních příbytcích, ale také těm, kteří jsou zranitelnější pro případ, že dojde k renovaci nějakých dalších eh, budov a oni nebudou mít peníze na to, aby spolufinancovali ty renovace. Renovace jejich eh, domů. Ale to vyžaduje hodně práce společně s členskými státy a především se starosty obcí, Tady máme velice dobrého partnera, což je konvent starostů. Oni mají velký zájem na tom, abychom rozumně využívali prostředky a abychom se na to dívali společně. Samozřejmě musíme vědět, kolik lidí v každém členském státě má problém zaplatit účty Už eh, předchozí komise vytvořila observatoř energetické chudoby na pomoc členským státům. při řešení otázek, které souvisejí s energetickou chudobou. Děkuji. Mnohokrát děkuji a nyní přejdeme k druhému kolečku. Dáme slovo kolegům, kteří se přihlásili. Máme 24 zájemců, máme na to čas, ale prosím dodržujte jednu minutu, abychom mohli dát slovo všem, protože je důležité, aby se každý mohl vyjádřit. A položit otázky paní komisařce. A pak na závěr paní komisařka opět dostane 10 minut na to, aby odpověděla a aby z toho vyvodila závěry. Začneme panem Muskem. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. A děkuji také paní komisařce, že mezi nás dnes přišla. Já bych rád zmínil to, co jste říkala. 9% globálních emisí pochází z Evropské unie. O to, co děláme s naší zelenou dohodou, je velký zájem. Současně energetika představuje 75 emisí v EU. A za to nesete odpovědnost vy, za tuto oblast. Takže možná, že tou naší zelenou dohodou tolik nepomůžeme planetě, ale pokud budeme dobrým příkladem, budeme jakýmsi vzorem, tak možná planetu přece jenom zachráníme. První fáze snižování emisí je proto velice důležitá. Je důležité, co uděláme do roku 2030. Z tohoto pohledu je opravdu dobré, abychom měli ambiciozní cíl, aby to bylo 50 a ne 55 Protože naši občané by s tím nemuseli být spokojení. Povede to k vysokým cenám, k nedostatečné dodávce. Co si o to myslíte? Děkuji, pane předsedo. Příští týden máme ještě další schůzi, Vitre nemusím se teď vyjádřit naposledy. Děkuji, Katrin, že mezi nás opět přišla. Já musím říct, že Martina v podstatě řekla to tež, co jsem chtěla říct já. Děkuji. Energetická chudoba, Katrin. Tu debatu jsme zahánili v roce 2015 a já mám teď velkou radost, že o tom mluví víc lidí. Ten spravedlivý přechod, to neznamená jenom fond. Je to sociální přístup k průmyslové politice. Nemůžeme to dát stranou Musíme z tohoto pohledu prověřovat veškerou legislativu. Nemůžeme jako včera ve výboru ITRE hlasovat pro věci, které jsou s tím v rozporu. Revize ten E je naprosto zásadní. Nemůžeme se do takové situace dostat znovu. Jsem velice ráda, že mluvíte o energetické účinnosti a sociálně bydlení. A musíme také eh, mít na paměti soukromé nájmy. Máme spoustu chudých lidí, kteří si pronajímají soukromé byty. Máme spoustu finančních modelů v celé Evropě. A komise má samozřejmě povinnost dát to všechno dohromady. Když mluvíme o energetické chudobě, nejde jenom o vytápění. Jak víte, já jsem ze severu, ale máme občany, kteří v horkých zemích v létě umírají, protože jsou dlouhodobě nemocní, anebo jsou staří a nemohou si dovolit zapnout klimatizaci. Nikdo by neměl mít potřebu vybrat si mezi buď jídlem nebo vytápěním. Včera jsme k tomu měli velice dobrý workshop. Byl tam jeden člověk z komise. Musíme se postarat o to, abyste tu informaci také dostali. A poslední věc, vodík. Máme tři různé typy vodíku. Zelený, modrý na základě plynu a šedý na základě uhlí. Ale tady nejde o ty barvy, jde o klima a o důslednost. A já myslím, že jste začali velice dobře. Děkuji. Máte na to minutu a půl, maximálně dvě minuty a rozloučíme se na příštím výboru i teda příští týden a děkuji za příspěvek a za vaši aktivitu. A nyní opět ELS, paní Djurk. Děkuji vám, paní komisařko. Eh, já si myslím, že je v zájmu nás všech, aby Evropský zelený díl měl úspěch a k tomu musíme eh, učinit eh, nějaké kroky. Musíme získat občany pro zelený díl, což znamená, musíme o něm obšírně informovat o tom, jaký dopad bude mít Green Deal na jejich každodenní život a tak dále. A k tomu potřebujeme analyzovat, jak to vlastně ve všedním dni bude vypadat. Za druhé, ten přechod na obnovitelné zdroje energie musíme eh, provést tak, aby to bylo pro všechny únosné. A za třetí, musíme se podívat, jak to bude vypadat v jednotlivých členských státech, protože mezi těmi eh, jsou obrovské rozdíly. Například v západní Evropě velká část lidí žije v soukromých domech, kdežto ve východní Evropě je to něco úplně jiného. Tam je situace odlišná, takže tam musíme pomáhat lidem zase jiným způsobem, aby zrenovovali své domovy. A nakonec mám na vás jednu jedinou otázku, paní komisařko. Jaké kroky chcete podniknout? aby Green Deal a jeho financování, aby, nebylo, aby to nebylo jenom zelené, ale kromě toho pro všechny únosné. Děkuji paní Patricia Toja, místo předsedkyně. Děkuji, vítám tady paní komisařku. Mám jenom dvě poznámky, protože eh, vy v našem výboru najdete velkého spojence. Ta eh, první poznámka eh, se týká toho, že kdybychom pokračovali v té současné energetické politice, tak rozhodně nedosáhneme toho cíle uhlíkové neutrality roku 2050, takže se něco musí změnit, musíme vstoupit do nové fáze. A eh, eh, komise musí eh, pracovat intenzivněji, musí přísněji dohlížet na národní plány v oblasti klimatických, klimatické a energetické plány. A některé členské státy s tím mají problémy, takže je potřeba, aby eh, komise více řídila celý tento proces a dohledla na jeho plnění. A moje druhá poznámka, velmi stručně, měli bychom se eh, vyhnout eh, tomu, aby energie chyběly. Musíme udělat obrovský technologický skok ku předu. A musíme na to vyčinit prostředky inovace, horizont, musíme Eh, všechno to uvést do souladu a koordinovat všechny ty politiky. A Horizont se musí úplně přeorientovat na tyto účely, protože bez nových technologií, bez eh, inovací to prostě, eh, v tom prostě neuspějeme, aspoň to si myslím osobně. My skutečně chceme dosáhnout a splnit ty cíle, máme dobré úmysly, ale musíme proto udělat absolutně všechno a já si myslím, že komise v tom bude hrát ještě rozhodující roli a bude muset dohledu na to, co dělají členské státy. Madame Michajlova. Děkuji paní Michajlova za Rinu. Děkuji vám za dnešní schůzi, paní komisařko. V době přechodu je velice důležité, abychom vzájemně spolupracovali, komise a parlament. A za nás, za ITRE, vás můžu ujistit, že tady najdete přátele a potřebnou podporu k tomu, abyste naplnila ty vysoké požadavky, které na vás budou během transformace kladeny. Moje otázka souvisí na jedné straně s implementací zeleného dílu hodláte zajistit vyšší úroveň synergie a koordinací jednotlivých finančních nástrojů, které Evropská unie má k dispozici, aby byly naplněny cíle zdaněného dílu? Eh, abych to řekla konkrétněji do našich kompetencí spadá Horizon Europe a my děláme, co můžeme, abychom ho nějak nasměrovali do zeleného dílu. Nicméně pak jsou tu ještě další nástroje. Máme fond soudržnosti, máme fond rozvoje venkova, Hodláte eh, pátrat po synergiích mezi těmito finančními nástroji, tak aby příležitostí pro biznis bylo více? Děkuji, pane předsedo, a děkuji, paní komisařko. Já bych se chtěl zeptat ohledně energetiky budov. Už podobnou otázku položila kolegyně Teresa Griffin. Dnes ráno se miliony Evropanů probudí ve studených vlhkých budovách. Jsou to lidé, kteří žijí v energetické chudobě a budou si dnes muset vybírat mezi jídlem a teplem. A myslím si, že klíčovou otázkou do příštích let je, jak tohle vyřešit. Máme směrnici o energetické výkonnosti budov um, a další, ale to cílí víceméně na nové budovy a na veřejné budovy jak budeme zlepšovat stav budov v, v soukromém v sektoru soukromých nájmů, ale i veřejných nájmů, protože to je klíčová část spravedlivého přechodu. A vaší, vaším úkolem je sehnat finance, například prostřednictvím eh, hovorů s různými orgány, jako je Evropská investiční banka a další. Takže možná byste mohla trošku detailněji rozvést, jak hodláte postupovat. Představujete si nové nařízení o budovách, anebo se budete soustředit spíše na navyšování financí, aby se spravedlivý přechod mohl uskutečnit. Uvítám vaše myšlenky a děkuji vám. Děkuji paní Maria Spiraky. Děkuji, pane předsedo, a děkuji, paní komisařko, že jste sem přišla. Já mám velice krátkou otázku na ten seznam, který už komise zveřejnila eh, a jsou tam určité částky pro členské státy z mechanismu spravedlivého přechodu. Mohla byste nám prosím uvést detaily, abychom pochopili, jestli tento mechanismus už eh, je definitivně navržený, anebo to bude na bázi, kdo dřív přijde, ten dřív mele. E, tady by mě zajímalo nějaké vysvětlení, protože nevím, jak hodláte přemostit tu finanční propast, která vznikne u e, plynových projektů, u zemního plynu, bioplynu a dalších plynů po roce 2021. Děkuji. Děkuji, pan předseda Krasnodebský. Já mám dva dotazy. První dotaz. se týká národních plánů. Protože ve sdělení komise se můžeme dočíst, že tyto plány by měly odrážet novou úroveň ambicí. Bude se komise nějak zapojovat do formulace těchto plánů v budoucnosti? Bude komise tyto plány nějak proaktivně eh, ovlivňovat? A druhá otázka. Z tisku se lze dočíst, že Německo nenaplní cíle snižování emisí v letošním roce ty cíle, které eh, Německo přijalo v roce 2009. a podle agentury pro životní prostředí eh, to nyní plánuje do roku 2030. Takže možná jenom Portugalsko, Švédsko a Řecko dosáhne stanovených cílů. Co bude komise dělat, když žádný členský stát nebo téměř žádný není schopný splnit cíle? To navazuju na otázku profesora Buska. Protože momentálně i taková technologická velmoc jako Německo není schopná splnit cíle. Zatím jsou to tedy jenom tři země, které toho schopné jsou. A pokud budeme ambice ještě zvyšovat, tak jak to asi dopadne? A co se stane, když se ukáže, že to není realistické? Děkuji moc krát, pan Zorino. Děkuji vám, paní komisařko, že jste sem přišla. Jak už bylo zmíněno, je potřeba uvést zelený díl eh, do praxe. a uchovat si vůči pozici Evropy v oblasti dekarbonizace. K tomu potřebujeme jednotný energetický trh. Ten musí fungovat, není možné, aby existovaly energetické ostrovy a nemůžeme eh, nechat stranou eh, periferní oblasti, nejvzdálenější oblasti. A proto bych chtěl položit otázku, která tu dnes ještě nezazněla. Eh, týká se zabezpečení dodávek energie. Já jsem byl stínový zpravodaj společně s Terezou Griffin ohledně velice ambiciozního energetického plánu a chtěl bych se zeptat, jak hodláte zajistit, abychom měli potřebnou infrastrukturu a sítě. Například eh, to byla otázka napojení portugalského přístavu Siniš na, evropský, eh, na evropskou síť zemního plynu, bioplynu a eh, vodíkového plynu. A zajímalo by mě, jak hodláte využít spravedl- mechanismus spravedlivého přechodu, aby mohly státy být ambicioznější ve svých národních energetických plánech. Chtěl bych připomenout, že parlament kladl poměrně striktní požadavky v energetickém trialogu. Všechny tři instituce se shodly na tom, že ty národní energetické plány musí vznikat za patřičné účasti veřejnosti. Měly by tedy národní plány pro spravedlivý přechod využívat stejnou metodiku? Děkuji. Paní Ernst. Děkuji vám, paní komisařko. Já si myslím, že se shodneme na tom, že ochrana klimatu bez odstupu od uhlí je naprosto nesmyslná a nedosažitelná. Máme 41 eh, uhelných regionů, obrovské eh, uhelné doly v Polsku eh, i, v Německu. A když se podíváme na do, na mechanismus spravedlivého přechodu, tak to je jako eh, kouzelná formule, jako hrnečku vaš. Tady se očekává, že budeme vyrábět čím dál více kaše, jen tak z ničeho. A mě by zajímalo, jak toho dosáhneme, když národní úroveň nebude spolupracovat. A druhý bod. Uhelné firmy v celé Evropě požadují nekonečně vysoká odškodnění. V Německu se vyjednává o kompromisu 4, 4 miliardy za odškodnění, za ukončení eh, výroby elektřiny z uhlí eh, a v jiných zemích je to také tak. A eh, já se ptám, nemyslíte si také, eh, že odškodnění za odstup od uhlí, který je nutný, je naprosto chybné a pomílené a že bychom se měli na základě nové směrnice o pomoci postarat o to, aby tady už nebylo možné vznášet nároky na odškodnění. To je důležitý bod. A potom druhá otázka, kterou bych chtěla zmínit, to je eh, dotování jaderné energie. Maďarsko a Polsko a Česká republika například řekli, že jaderná energie by měla být dále dotována jako čistá energie. Eh, jak tedy chcete eh, zajistit, aby byl realizován odstup od jaderné energie a aby se to nehrálo s, falešný, s falešnými daty? Pan Píper. Děkuji, paní komisařko. Já potvrzuju, co už tu říkali kolegové za SD. Já mám velké starosti ohledně energetické chudoby a konkurenceschopnosti ekonomiky, ohledně financování a proto eh, i my z EPP eh, jsme silně pro posouzení dopadu. Musí vzniknout posouzení dopadu a sice právě proto, eh, co tu bylo avizováno, těch 55% a zejména klimatická neutralita do roku 2050. Prosím, vypracujte k tomu posouzení dopadu a pokud to pan Timmermans nechce udělat, dělat, tak spoleháme na vás, že v tomto směru něco podniknete. Druhé téma plyn. Já se domnívám, že bychom se měli na plyn dívat poněkud optimističtěji, protože eh, dá se používat i syntetický eh, plyn v elektrárnách. Takže v těch eh, potřebujeme vodík a jeho molekuly. Takže nemůžeme zkrátka bez toho uskutečnit energetický přechod. To by možná bylo špatné se pokoušet chránit klima tímto způsobem. A poslední poznámka. Budeme potřebovat čím dál více zelené primární energie. A já mám opravdu obavy, že to v Evropě vůbec nezvládneme. Jinými slovy, e, energetická politika musí být ústřední součástí naší zahraniční politiky. Čím dál více musíme sázet na to, aby i v severní Africe e, tamní země spolupracovaly a energetická politika musí být i součástí politiky sousedství. Tam je spousta evropských evropských peněz a e, bylo by dobré e, to nějak zrevidovat z klimaticko-politického pohledu, abychom přiměli ke spolupráci i sousední země. A chtěl bych vás poprosit, paní komisařko, jste komisařka pro energetiku, abyste se tedy zasadila o začlenění energetiky do zahraniční politiky. Děkuji paní Kumpula na 3 SD. Děkuji, pane předsedo. Děkuji Kadry za tu dlouhou prezentaci. Děje se toho hodně, přestože jsme toho už hodně odpracovali v minulém volebním období, ale je jasné, že když v minulém období jsme chtěli 40% a teď 50% a většina parlamentu je pro 55%, tak je potřeba zopakovat stejnou praxi a sice pevnější pravidla, protože jinak nejsme v nikomu odpovědní, jakožto Evropská unie. Takže je, je jasné, že máte naši podporu a je potřeba, abyste nám předložili eh, kvalitní dokumenty a na nich budeme pracovat. Už to bylo zmíněno ten I několikrát a eh, já jsem vyjednávala o Connected Europe Facility všechno je to příliš složité na to, aby se ty politiky uvedly do praxe. Když máte eh, CEF a potom ten I a pak vytvoříte kritéria na seznam PCI a potom dojde k podávání žádostí. My jsme zavázaní novým cílům, eh, musí eh, být zcel, mnohem striktnější, aby se nefinancovalo něco, co už je na ústupu. Máme nové technologie, lidé nečtou noviny a pak si připadají hloupí. Říkají si, ty nové technologie jsou lepší a levnější, tak proč se nedržím té staré. Takže je potřeba postarat se o, něco, o to, abychom nefinancovali něco, co už není na trhu životaschopné, protože trh už to sám ví lépe mezi tím. Těch národních energetických a klimatičních plánů je možné využít pro takovéto porozumění. Není žádná země, která by nemohla eh, jednat a podnikat nějaké kroky. Eh, je potřeba rozumět problémům v jednotlivých státech a místech, ale zároveň ukazovat, že e, nemáte pravdu, pokud váháte před nějakými činy. Já jsem byla stínovou zpravodajkou za EPP pro budovy a vím, že tam se toho, dělá udělat, tam se toho dá udělat mnohem více. A spravedlivý přechod to není jenom fond, ale také politika. A u budov to není jenom vlastník domu, e, kdo může něco udělat, ale i obyvatelé domu nebo celý blok, celá čtvrť sousedství. A aby k tomu tomu jim musí dopomoci silná komise. Pan Pekarinen. Vážený pane předsedo, paní komisařko, budu mluvit finsky, když dovolíte. Takže si prosím nasaďte sluchátka. Někdy před deseti lety jsme si vytkli v Evropě ambiciozní cíle do roku 2020. Všichni si pamatujeme minus 20%, minus 25%, plus 20% obnovitelných zdrojů a také eh, plus 10% obnovitelných zdrojů v dopravě, eh, rok 2020 máme teď a v roce 2018 jsme eh, vydali instrukce, že musí být vypracovány národní energetické a klimatické plány. Ty se teď tedy píší, momentálně funguje systém ETS, ale teď je před námi nová situace. Snižování o 50%. To je poměrně ambiciozní a já bych se chtěl zeptat, jak hodláte sdílet, zajistit sdílení této zátěže na celou Evropu. A pokud jde o cíle energetické účinnosti a cíle eh, biopaliv v dopravě, eh, budete stanovovat nějaké společné cíle pro celou Evropskou unii a budou tyto cíle nějak distribuovány na jednotlivé členské státy, tak jak to bylo na počátku roku 2010, kdy jsme se rozhodli eh, stanovit národní cíle do roku 2020. Takže sdílení zátěže versus ETS. Jak to bude fungovat? a stanovíte národní cíle pro eh, každou tuto oblast do roku 2030? Děkuji, pane předsedo. Vážená paní komisařko, jak všichni víme, průmysl emituje 20 všech skleníkových emisí eh, v Evropské unii a spotřebovává 30 finální energie v Evropské unii. A průmyslové aktivity jako ocelářství nebo chemie jsou samozřejmě důležité pro ekonomiku a společnost, ale také jsou eh, to sektory, které, kde je těžké nějak zmírňovat. A chceme-li dosáhnout klimatické neutrality v roce 2050 nebo ještě lépe 2040, pak emise z těchto sektorů musíme nějakým způsobem řešit. Také proto, že investiční cykly jsou tak dlouhé. Rozhodně nechceme povolovat investice do uh, uvázlých aktiv a já se těším na chystanou eh, průmyslovou strategii, která rozhodně musí být zelená, eh, silně zelená, a e, chtěla bych se vás dnes zeptat, jaká konkrétní opatření plánujete na zvýšení e, odběru technologií e, RES a RET v průmyslovém sektoru. A pokud jde o nové standardy, tak jaké pobídky chcete dát těm, kdo budou spotřebovávat méně a odebírat energii na bázi RES? A vzhledem k různým potřebám různých sektorů, mají-li úspěšně být dekarbonizovány, připravujete nějaké řešení, které by mělo co největší potenciál e, dosáhnout e, nějakého snižování v hierarchickém e, uspořádání? Děkuji pan Marian Jean Marinescu, EPP, koordinátor za TRAN. Prosím, máte slovo. Děkuji vám, paní komisařko, za vaši úvodní prezentaci. Řekla jste řadu věcí, které my určitě podporujeme. Musíte to eh, obhájit u ostatních komisařů, kteří eh, pracují v eh, příbuzných oblastech. To je energetickou problematiku byste měla řídit vy. Vy jste se zmiňovala i o zimním plynu, ale v tom fondu pro spravedlivý přechod to tam není. Čemuž já nerozumím, měla by tam být i distribuce, protože by to pomohlo průmyslu, pomohlo by to komunálnímu vytápění, pomohlo by to i eh, pro Eh, energetickou účinnost budov, a vy jste se zmiňovala sama o mm, takzvané energetické chudobě, mohla byste se k tomu vyjádřit? Eh, k tomu, jestli by tam měl být schválený i zemní plyn a jeho financování z tohoto fondu, pan González Catares. Gracias, komisaria. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji paní komisařko, že jste sem přišla a e, že náš výbor zpravuje o svých plánech do budoucna, e, které jste vysvětlila e, detailněji. Hovořila jste o zeleném dílu, my jsme naprosto pro, jsme tomu naprosto zavázaní. Chtěl bych říct panu Krasnodebskému, že eh, Španělsko splní úkole, úkoly do roku 2030, nedělejte si starosti. Ale eh, mě zajímá, zejména ta potřeba integrace. Mluvil o tom pan Sorino, o potřebě interkonektivity v celé Evropě, což je něco naprosto zásadní. A kromě toho potřebujeme integrovat všechny sektory a hledat eh, mezi nimi synergie a eh, potenciál eh, k dosažení našich energetických cílů. Zajímalo by nás v té strategii sektorové integraci, která by měla být inteligentní, tak zajímalo by mě, jak jaká, jaká budou ta opatření a jaké sektory to bude pokrývat. A e, Fond spravedlivého přechodu je momentálně zelený, ale nejsme si jistí, jestli je tak spravedlivý. E, co tím chci říct? Jsou některé regiony a státy, e, které už teď skutečně jsou ponořené do přechodu, do, transpo, do transformace a jiné, které nedělají tolik svoje domácí úkoly. A my si myslíme, že i to by mělo být zohledněno. A na závěr bych se vás vás chtěl zeptat, jestli skutečně přijde nějaký pátý seznam PCI eh, s úkoly eh, ten I. Jestli tedy příští seznam PCE, ten pátý, bude už eh, na základě změny nařízení, na základě té reformy. A teď Marie Toussaint za zelené. Donc, euh, madame... Euh, Merci à Marie pour, euh, pour... Děkuji Marie za to, že mě přenechá své místo. Já jsem byla na Envy, kde se musela hlasovat, tak ona se vlastně přihlásila mým jménem. Já bych se chtěla zmínit o roli občanů a děkuji paní Simpson, že jste hovořila o tom, že implementace zelené dohody ve všech členských státech je zásadní. Jak velmi dobře víte, energetický balíček má představovat jakousi magnu chartu pro energie, má zajistit aktivní spotřebitele, kteří budou produkovat energii a měli by mít nárok na to, aby eh, ji mohli i prodávat do sítě. Teď jsme slyšeli, že agentura Bloomberg, což eh, není nějaký eh, ekologický aktivista, teď skalkulovala, že v roce 2027 bude elektřina vyráběna z obnovitelných zdrojů levnější než elektřina vyráběna v uhelných elektrárnách. A my bychom se měli aktivně účastnit tohoto přechodu. A mě by zajímalo, jaká opatření přijmete pro to, abyste zajistila, že členské státy budou skutečně implementovat práva mm, občanů v oblasti energii. Jakým způsobem se to má dít? Děkuji paní Paulus, pan Rus z AKR? E Až dosud mi nikdo nevysvětlil, jak budeme produkovat eh, spolehlivé, spolehlivé energie. Jenom solární a větrná energie stačit nebude. Vodík ale není eh, zdroj eh, energie, je to pouze médium pro přenos energie. Musíme si uvědomit, že na to budeme muset hodně investovat Musíme najít eh, dobré alternativy fosilních paliv. A já myslím, že co nejdříve musíte zahájit hodnocení rizik a zajímalo by mě, kdy můžeme očekávat první výsledky. Děkuji vám, paní Katalinčech, za Renew. Děkuji, paní komisařko. Klimatické změny jsou výzvou naší éry a já jsem velmi ráda, že s vámi můžeme spolupracovat a zachránit planetu. důsledku toho, co říkali někteří kolegové, i já si trochu dělám obavy z toho, že přestože budeme potřebovat každé euro na ten přechod, tak teď se zdá, že někteří chtějí investovat desítky miliard do budování infrastruktury zemního plynu. A v souvislosti s otázkou paní Dlabajové se chci zeptat, jestli eh, budeme včas eh, připraveni na to, abychom eh, nestráceli čas a neinvestovali to do energií, které nejsou v souladu s klimatickými cíly. Samozřejmě, že musíme mít investiční plány, ale jsou státy, kde obnovitelné energie čelí překážkám vstupu na trh, dokonce jsou tady hm. zakázány určité zdroje, například v Maďarsku je zakázána větrná energie. Hm. To je překážka. Myslím, že musíme také investovat do inteligentních eh, přenosních soustav. Mě by hm, zajímalo, jestli komise bude zkoumat tyto překážky eh, na některých trzích pro dané typy energií. Další řečník, já budu hovořit eh, slovensky. Paní komisařko, když jsem slyšel všechny ty otázky, tak eh, vidíte, že tady dělící čára mezi těmi, kteří říkají, že i zemní plyn, i jádro může hrát svou úlohu a ta dělící linie mezi členskými státy. Někteří říkají, že z evropských prostředků není možné financovat například infrastrukturu pro zemní plyn. A jsou tady jiní, kteří říkají, že ta infrastruktura se může lehce přizpůsobit i na distribuci nějakých eh, dalších čistých plynů. My čelíme různým informacím, různým zájmům, lobistický skupin ze všech stran, ale potřebujeme mít nějaký nezávislý impact assessment a proto bychom chtěli mít analýzu toho, jestli je možné například tu infrastrukturu adaptovat. A pokud to možné, tak nevím, proč nemůžeme i tyto projekty zařadit eh, do investičních plánů. Já chápu ty kolegy, kteří eh, si myslí, že to by bylo financování něčeho, co bude zase, co se přestane používat, ale my musíme mít dlouhodobější výhled, takže potřebujeme nezávislou analýzu paní Angelika Niebler. Děkuji, pane eh, předsedo, paní komisařko. Já mám jenom jednu otázku. Hm, to se objevuje ve všech našich debatách k tomuto eh, tématu, tedy k zelené dohodě. Jak můžete vy jako komisařka zapůsobit na to, aby eh, elektřina zůstala cenově dostupná při všech těch investicích, které budou muset být provedeny, tak musíme hlavně zajistit to, aby v této transformaci Eh, pořád elektřina zůstala eh, eh, dostupná. Budete to sledovat, tuto otázku a vždycky bych byla proto, aby jak vy, tak i vaši kolegové pořizovali hodnocení dopadu, abychom u každého opatření, které se navrhuje, mohli posoudit nejenom ty ekologické dopady, ale hlavně i ty dopady například na pracovní trh, na konkurenceschopnost našeho domácího průmyslu zejména. Děkuji. Pan Korao. Děkuji, paní komisařko. Já bych vás chtěl pozornit na několik důležitých otázek, na které by měla eh, se Evropská komise zaměřit. Je to energetický průmysl, v Německu došlo k tomu, že se potvrdila velká investice, velká dodávka do Austrálie, do těžebního průmyslu, těžby uhlí. Ale my mm, musíme podporovat společnosti, které investují do zelených energií. Co s tím budete jako komisařka dělat? <clears throat> Podle zprávy European Climate Foundation stávající plynová infrastruktura je už dostatečně kapacitní na to, aby pokryla poptávku, a to i v případě narušení dodávek. Nicméně eh, došlo tomu, že jenom 17 ze 70 poslanců hlasovali pro tento seznam a Jaké jsou ambice v této oblasti? Musíme mít vyšší ambice pro to, abychom dosáhli této zelené revoluce. Děkuji a poslední tři vystoupení pan Blosa Zelené. Děkuji. Vítám vás tady, paní komisařko. Všichni vědí, že se chystá hodnocení dopadu zejména u těch cílů do roku 2030. Toto hodnocení dopadu se opírají o ty národní eh, klimatické plány. Nicméně, vzhledem tomu, že tolik čínských států ještě nepředložilo tyto plány, tak má to nějaký dopad na vaše hodnocení dopadu? a jak vlastně budete moci eh, eh, se vyjádřit k té otázce plnění cílu roku 2030. A potom druhá otázka týká se vodíku, o tom se mluví hodně. Eh, hodně sektorů poptává vodík. I ta výroba zeleného vodíku se vyžaduje hodně energie. Takže tady není ta kapacita, kterou by například potřeboval sektor dopravy. Můžete nám uvést nějaké číslo, kolik vodíku by bylo potřeba a kdo by ho mohl dodat nebo vyrobit? První předseda komise Tremonty hovoří o klimatické krizi a o tom, že musíme dělat všechno pro to, abychom to vyřešili. Myslíte si, že to snížení o 50% roku 2030 by mohlo zabránit tomu, co eh, komisař Timmermans přirovnal k pádu meteoritu. Eh, další řečník, paní Lici. Děkuji, pane eh, předsedo, paní komisařko. Já jsem byla Eh, zvolená teprve před několika měsíci a proto k tomu přesupuji s velkým zájmem. Přijde mi to jako velmi horizontální otázka, podobně jako v jiných oblastech, horizont a další věci a proto myslím, že i občanskou společnost eh, velmi zajímají otázky spojené s energiemi. Eh, pochopila jsem, že v tomto sále je řada kolegů, kteří chtějí hodnocení dopadu což je důležitá věc, protože rozhodnutí, které máme učinit jako e, zákonodárci tolik, a které se dotkne tolika sektorů, tak musíme se opírat o nějaký dokument, který bude popisovat ty možnosti volby, které máme, protože těch možností může být celá řada. A kromě těchto obecných e, aspektů bych se chtěl ještě vyjádřit ke jedné konkrétní věci. Vzhledem na zelenou dohodu a ke všem těm věcem, o kterých se tady nezovařila, tak se chci zeptat, jakou roli chce komise vyhradit energetickým komunitám, protože existují na určitých územích komunity, které eh, ještě netransponovaly tu příslušnou směrnici. A mě by zajímalo, co hm, budete dělat s ohledem na všechny ty technické a ekonomické aspekty v případě soukromého vlastnictví těch trojů. Paní Marie teď jste na řadě. Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych eh, přece jen položit svou otázku. Eh, velmi nám záleží na tom, aby ta nová regulace přišla co nejrychleji, ale možná že je také důležitá transparentnost toho vyjednávacího procesu. Já vím, že chcete co nejrychleji zahájit diskusy o těch eh, projektech na pátém seznamu. Možná, že byste nám mohla potvrdit, kde to přesně bude. A za druhé, jaký eh, harmonogram budete aplikovat a jak nás o tom budete informovat, o těch projektech, které je možné předkládat eh, nebo které jsou problematické a jak eh, celý ten proces bude probíhat. A třetí otázka, ta se pořád týká transparentnosti místo Encogu eh, v tomto systému. Budete se opírat i o nějaká jiná kritérie a v jakém vztahu to bude k Encogu. Merci beaucoup, Madame Toussaint. Euh, Děkuji paní Toussaint, pan Fuxland. Děkuji. Děkuji, Katrin, za tvou prezentaci. Hezké slyšet tvé odhodlání do práce. Jestli se nemýlím, tak EPP dnes říkali, že by byli radši, kdyby ten cíl byl 50% snížení emisí a za SAD. My s tím nesouhlasíme. Já si myslím, že bychom měli usilovat o dosažení 55% snížení emisí. To je nezbytné pro to, abychom splnili pařížskou dohodu, kterou jsme všichni podepsali. Eh, musí to dosáhnout naše členské státy podporou EU. 50% není v souladu s pařížskou dohodou, takže jsme proti tomu a myslím, že to je i většina v Evropském parlamentu, která podporuje ten 55% cíl. To je jedna věc, kterou eh, byste měl zvážit a k tomu nařízení ten E. O tom tady už byla řeč a já jsem velmi rád, že se to bude revidovat. Co se mě týče, tak eh, se to musí udělat velmi rychle, protože my jsme teď eh, přijali ten seznam PCI a eh, to je velmi důležité. Eh, zemní plyn bude přechodná technologie, ale nesmíme ehm, se zavázat k používání technologií, které budou brzy zastaralé. Takže teď brzy bude schválen ten pátý seznam PCI je to i vaše ambice? Chcete to navrhnout v tom nařízení, ten E, abychom mohli přistoupit ke schvalování toho seznamu? Děkuji. A poslední příspěvek. Pan Grosser za New, Renew. Paní komisařko, já jsem pro stanování cílu, a tomu, že energie se dotýká vlastně veškerého, veškerých aspektů moderního života, bych očekával holistický plán od komise pro stanování cílu. Jenom malá chyba nebo výpadek systému dodává, dodávek energie může ohrozit nebo narušit náš průmysl nebo náš život. Musíme to tedy harmonizovat na evropské úrovni, na úrovni členských států a zejména i v sousedství Evropské unie, protože cokoliv se eh, děje s energetickými soustavami eh, těch sousedních států, tak to bude na nás mít také dopad. Takže budete k tomu přistupovat holisticky. Dosahu distanci bude 50 na 55, tak my musíme mít velmi silný holistický plán, jak to dosáhnout a eh, zabránit tomu, aby byly problémy s dodávkami energiemi. energie hodně otázek, 27 kolegů, hodně z těch eh, otázek eh, je horizontálních. Je tady, jde tady o PCI, o zemní plyn, o tom jsme tady diskutovali v prosinci, když jste tady byla naposledy. Slíbili jsme, že co nejrychleji přistoupíme k revizi této legislativy byla tam pak řada konkrétních otázek. Máme čas. Můžete si vyhradit 15 minut, pokud ještě zbydou nějaké otázky, tak se potom můžete i přímo obrátit na kolegy. Máte slovo. Thank you. And I... Děkuji. Já si opravdu cením tohoto formátu, kde může dojít výměně názorů, protože názory se liší v různých politických skupinách. Vy také pocházíte z různých členských států. A energetická politika je záležitost, ke které mají hodně blízko naši občané. Musíme se postarat o naši planetu, o životní prostředí, ale současně také souhlasím, že máme odpovědnost zajistit, že zdroje energie budou bezpečné a ceny budou přijatelné pro naše spotřebitele. Byste se mě ptali, jestli jsem si jistá, že zvyšování cíle snižování emisí skleníkových plynů z té úrovně, která už byla dohodnuta, a už byla dostatečně vysoká, 50%, jestli je dosažitelných těch 55%. Z mého pohledu mohu říct, že východisko máme výborné, protože pokud uděláme všechno v energetickém sektoru, co bylo dohodnuto, už jenom v našem sektoru zajistíme snížení o 45 Řada z vás se ptá, jestli je to tak, že teď čekáme na ty národní energetické plány? Ne, tak to není. Ale hlavním vysvětlením toho, že ty plány zatím ještě nemáme v konečné podobě, je to, že jsme opravdu hodně vyjednávali po té, co vlády předložily návrhy plánů a mnoho z členských států se rozhodlo, že navýší svou ambici, jak u energetické účinnosti, tak u obnovitelných zdrojů. A to vzhledem ke svým vnitrostátním postupům. Rozhodli jste, že navýšíte své cíle. Ale to znamená, že musíte také zajistit, že ten dokument bude schválen v parlamentu nebo ve vládě. A samozřejmě to také znamená, že potřebujete jednoznačný plán, jak zajistíte zdroje energie, pokud třeba vyřadíte pevná paliva. Ať už je to uhlí, měré uhlí, nebo rašelina, nebo něco jiného. A proto je to pro nás velice důležitý nástroj, který máte vy. Navýšení nasich, našich cílů vyžaduje, aby ostatní sektory také udělali své. Samozřejmě, Některé věci můžeme udělat na úrovni EU. Tady. A balíček pro čistou energii už teď představuje základ pro podporu integrace určitých opatření, sektorových intervencí třeba v dopravě, v sektoru vytápění nebo chlazení. A jde také o to, jak na pomoci obnovitelným zdrojům v průmyslu, v sektorech, kde to není tak jednoduché. A proto už letos budeme mimo jiné diskutovat o vodíku, protože toto představuje významný potenciál pro přechod na čistou energii. A obnovitelný vodík může podpořit elektri- elektrickou síť. Může také uchovávat energii a může nám to pomoct podpořit slučování sektorů. Může nám to pomoct s dekarbonizací dopravy. Jde o těžká nákladní vozidla, železnice, kamiony. A samozřejmě se vracím k tomu průmyslu, který je, který eh, vyžaduje hodně energie. Má velkou zátěž z hlediska uhlíku. Musíme tedy zajistit, že budeme mít vyšší ambice, než jak je to teď. Já jsem měla šanci s celou řadou z vás se setkat Ptali jste se mě také na propojení a souhlasím s tím, že úloha elektrárenských sítí je významná. Pomáhá nám to více využívat obnovitelné zdroje, ale vznikají také větší regionální trhy s energií, což je vždy ku prospěchu věci. A proto je také důležité, aby všechny dohody, které už máme teď, byly implementovány. A kapacitu pro propojení dáme k dispozici také pro elektřinu a minimální práh bude 75 Členské státy zatím ještě nejsou připravené naplnit tyto potřeby musí přijmout opatření, musí to udělat v příštích pěti letech a já to budu sledovat, aby se tyto akční plány řádně implementovaly, aby každý rok stoupal počet využitých bodů propojení a pak jde o kapacity a e, dotace zejména pro uhelné elektrárny. To bude omezeno především na ty potřeby, kde je to naprosto nezbytně nutné. To se týkalo některých sektorů, kde opustit uhlí je snazší, když to nahradíme zemním plynem. A pak můžete využít prostředky z toho fondu pro spravedlivý přechod. Ale máme také další strukturální fondy, které pomáhají s renovací eh, vytápění, centrálního vytápění, ústředního vytápění. A také víme, že Evropská investiční banka přijala rozhodnutí o tom, že budou určité výjimky pro ústřední vytápění. Pak jde o financování projektů v oblasti plynu a o úlohu plynů při tom přechodu. Víte, že předchozí komise předložila čtvrtý seznam PCI. Šlo o snižování emisí z působených zemním plynem do roku 2050. Bude to znamená, že tento sektor se bude muset dekarbonizovat. Ale to pomůže také dekarbonizovat průmysl a dopravu, kde je elektrifikace obtížnější. A umožní nám to plně využít potenciál skapalněného zemního plynu. Už jsme měli příležitost probrat pátý seznam PCI, ale já můžu zopakovat, co jsem slibovala v prosinci. Já jsem velice vděčná za to, že se do toho Evropský parlament zapojil a pokračuje v politickém dialogu a v celém procesu budu dál spolupracovat s tímto výborem, zejména pokud o ty klíčové aspekty, které vymezují celý ten seznam. Jde třeba o implementaci infrastruktury v každém regionu EU, jde také o posouzení kandidátských projektů na základě těchto potřeb. A už na základě tohoto nařízení eh, ten E, protože ten pátý seznam už se připravuje, můžeme vytvořit posouzení dopadů pro ostatní projekty, které ještě zbývají v oblasti plynu. Kritérium udržitelnosti bychom mělo být hotové do roku 2020 a máme v úmyslu zapojit ho do hodnocení těch projektů z pátého seznamu. Řada z vás se ptá, co můžeme udělat s energetickou chudobou. Protože v různých členských eh, státech mají různé uspořádání, pokud je o bydlení. Je pravda, že najít nějaké proveditelné řešení pro nájemní domy, nájemní byty nebo pro řadové domy není snadné, protože každý členský stát má svůj vlastní právní rámec. My můžeme pomoct bytovým družstvům nebo združením tím, že budeme rozšiřovat osvědčené postupy a budeme to dělat, aby renovace, které už byly oznámeny a které nám pomohou sektoru bydlení, protože 40 energetické spotřeby teď jde právě na vytápění a chlazení. Pomůže nám to z hlediska dvou aspektů. Za prvé, získáme další finanční prostředky, protože financování a příznivé půjčky nejsou dostačující v současné době. Také se budou postupně řešit hlavní překážky v eh, renovace budov. Takže společně se nad tím zamyslíme. v sektoru stavebnictví, výstavby, s architekty, s místními orgány, abychom posílili pobídky a všechny ostatní faktory, alespoň pokud jde o renovaci. A tato iniciativa bude věnovat zvlášť velkou pozornost sektoru renovace s přidanou hodnotou EU. Bude třeba o nemocnice, o školy, protože úspory přes energetickou účinnost právě v těchto budovách budou prospěšné mimo jiné pro veřejné zdraví, ale i pro sociální bydlení a pro nájemní byty, kde se budeme snažit sdílet osvědčené postupy. Máme velice dobrou případovou studii, která se týká renovace bytů postavených v západní Evropě v 80. letech. Ty pak budou opravdu mít menší spotřebu energie, ale to samozřejmě také znamená, nižší účty za topení. Pak tady byla otázka na ten fond pro spravedlivý přechod. To není všelek, který vyřeší všechny naše problémy. Není, ale je to další věc, která pomáhá regionům, těm, které mají výchozí situaci obtížnější než regiony, které nejsou závislé na pevných palivech. A my víme, že dřív každý velký přechod na něco nového znamenal, že některé regiony zůstaly pozadu. Ale toto je naším cílem, abychom dosáhli pomocí zelené dohody našich cílů a našich ambicí, ale současně pomůžeme těmto regionům najít řešení například pro nová pracovní místa, abychom pomohli regionům a také národním vládám s financováním určitých opatření, abychom se vyhnuli ztrátě pracovních míst v těchto regionech, protože víme, že zelená energie vytváří pracovní místa ale většinou je vytváří na jiných místech. Takže s tím Fondem pro spravedlivý přechod můžeme pomoct, můžeme pomoct těm sektorům, které méně znečišťují životní prostředí, aby přesunuli eh, produkční aktivity tam, kde chybí pracovní místa a kde budou volní pracovníci v příštích letech. Samozřejmě teď máme pouze takovou výchozí pozici. Naším konečným cílem je rok 2050. A my to teď srovnáváme třeba s rokem 1990. Budeme tedy potřebovat hodně výzkumu a inovací, abychom posoudili případná opatření a technologické, technologická řešení. A ještě bych se vrátila k tomu ambicioznímu cíli, který máme. Musím zopakovat, že to, co děláme tady v Evropě, Evropské unii, je důležité pro naše národní parlamenty a vlády. Musíme jít příkladem. Ale potřebujeme také partnery jinde ve světě, kteří smýšlejí stejně. A proto energetický dialog s našimi hlavními partnery má velký význam. My plánujeme energetický dialog už letos se Spojenými státy, s Japonskem a s Čínou. Budeme mít také schůzku kolegy s Africkou unii A byla tady otázka na to, co budeme dělat ze státy z Balkánu. Samozřejmě je také důležité, aby naše nejbližší sousedství dekarbonizovalo průmysl. A z tohoto pohledu současné předsednictví, chorvatské předsednictví, jako jedno ze svých priorit vytýčilo iniciativu Zelených ostrovů a Balkánu. Takže s nimi budeme úzce spolupracovat. A budeme se snažit najít co nejvíce stejně smýšlejících partnerů. Mnohokrát děkuji za pozornost a těším se, že se znovu uvidíme buď bilaterálně ve Štrasburku nebo v tomto formátu. Děkuji. Uh, Děkuji moc krát, paní komisařko, za vaši prezentaci, za vaše odpovědi. Velice se těšíme na další kontakty s vámi, ať už bilaterálně nebo na různých akcích. A taky samozřejmě vás budeme zvát do našeho výboru, protože máme na čem spolupracovat. Vážení kolegové, za tři minuty začne slyšení o horizontu. Takže prosím, pokud máte zájem, tak mě, prosím o chvilku strpení a ostatní prosím, aby v tichosti odešli ze sálu. Děkuji vám za účast. Dear colleagues, uh, if you are ready, I would propose... Vážení kolegové, pokud jste připraveni, tak já navrhuji začít, protože nás čekají nesmírně zajímavé prezentace. A jsem si jistý, že příspěvku bude hodně, protože jde o téma, které je velice důležité pro nás a pro Evropu. chce srdečně přivítat šest eh, vážených hostů eh, jménem výboru ITRE. Vítám je zde. Vítám také diváky a kolegy z výboru ITRE, kterým děkuji za přítomnost. Pokračujeme veřejným slyšením o strategickém plánování eh, misí a partnerství Horizontu Evropa. Budeme se na ně soustředit v kontextu přípravy eh, prvního strategického plánu příštího rámcového programu výzkumu a inovací, neboli Horizon Europe. Jak patrně víte, Evropský parlament má silnou a ambiciozní pozici k Horizon Europe vzhledem ke klíčové roli, kterou budou hrát výzkum a inovace eh, v úspěšné transformaci eh, na digitální a udržitelnou budoucnost – a také v kontextu ambiciozních cílů zeleného dílu a dalších důležitých eh, cílů, jako, jsou, jako je digitalizace a lepší technologie v Evropské unii, eh, Znovu eh, apelujeme na to, aby Horizon Europe měl dostatečný rozpočet. Náš oficiální návrh je 120 milionů eh, pardon, miliard euro na tento zásadní program, což je skoro o 28% vyšší než návrh komise. Kromě toho výbor ITRE pořádá pravidelné výměny názorů ohledně zaměření a vývoje eh, prvního strategického plánu k implementaci Horizontu Evropa. Zejména máme zájem o mise a partnerství a uvědomujeme si, že první měsíce nového roku 2020 budou klíčové pro jejich definování. Mise budou novým rysem Horizontu Evropa, který neexistoval v předchozích rámcových programech. O misích jsme obšírně diskutovali už když jsme měnili a přijímali legislativu a velice rádi uvidíme, jak to bude fungovat. Očekávání jsou vysoká, záběr široký, takže si velice rádi poslechneme Eh, o dvou z pěti misí, konkrétně eh, o rakovině a klimaticky neutrálních a inteligentních městech. Dozvíme se, jak probíhá vývoj, jaké jsou aktivity, potřeby a výzvy. Eh, partnerství jsou nástroje, které začaly v FP7, je jich hodně a jsou různorodé, zatím je zaregistrováno 44 partnerství a budou nabývat různých podob v horizontu Evropa, buď institucionálních nebo smluvních, partnerství veřejného a veřejného sektoru nebo soukromého a veřejného. Máme skoro dvě hodiny na toto slyšení slyšení. Máme šest řečníků, jak jsem už říkal, takže maximálně 8 minut na prezentaci a potom budou mít slovo poslanci. Dáme slovo nejprve dvěma odpovědným osobám za Horizont Evropa a potom dalším kolegům, kteří jsou stínoví zpravodajové, kteří budou mít tedy přednost, pak dalším kolegům a budeme pečlivě hlídat čas, protože chci stihnout co nejvíce příspěvků a chci potom také, aby řečníci měli možnost odpovědět na pět minut po každém kole. A teď tedy začneme. V prvním kole začne Začneme příspěvky dvěma eh, kolegům o hledně misí, pak proběhne výměna názoru a potom bude druhý panel eh, dalších čtyř řečníků. A pak proběhne druhé kolo vyjádření poslanců. Začínáme tedy misemi. A prvním řečníkem je dnes profesorka Kristin Šamien, místo předsedkyně Mission Board pro rakovinu, profesorka celulární biologie a hematologie v Paříži. Mise rakoviny se dotýká každého občana za zdravotnictví a životní prostředí je zodpovědné Envy a já bych rád také podpořil tuto misi společně s mnoha kolegy z ITRE. Jsme velice rádi, že jste dnes zde a představíte nám fungování této mise. Dávám vám slovo, prosím. Děkuji, pane předsedo. Vážení poslanci, dámy a pánové, nejprve bych chtěla využít této příležitosti. Omlouvám se, mikrofon máte napravo. Ráda bych využila tohoto prvního setkání s vámi k tomu, abych vám představila misi pro rakovinu a zejména předsedu, který dnes zde nemůže být a děkuji vám za příležitost eh, pohovořit k vám o své práci. A pokud zbyde čas ještě na konci, eh, tak můžeme hovořit o výzvách a potřebách do budoucna. Proč rakovina? Čísla hovoří sama za sebe Eh, já budu uvádět dva eh, typy čísel. Jednak eh, jsou to nově diagnostikované případy rakoviny, o kterých se čeká, že jich bude zhruba o 20 více do roku 2035 a očekává se, že rakovina bude nejčastější příčinou smrti v roce 2030. Abychom mohli tato čísla změnit, potřebujeme novou dimenzi a jsme vděční Horizontu Evropa za to, že nám tuto novou dimenzi dává prostřednictvím eh, mise Rakovina a také akčním plánem pro rakovinu. Tato nová dimenze eh, poskytnutá novou komisí, bude doprovodným opatřením a doufáme, že bude působit v synergii s programem Horizontu 2020 pět eh, oblastí mise, eh, to je pět různých misí a jedna z nich je rakovina. Eh, ty mise fungují na základě identických procesů. Máme tu řídící radu pro rakovinu, 15 členů, stejně jako ve všech misích. Máme předsedu, to je Walter Richardy, a já působím jako místopředsedkyně, a potom 15 členů, kteří jsou experti od kliniků přes vědce až po biologii, pak to máme zástupce průmyslu, inovace, pediatrické, pediatriů, specialistů, eh, nevládních organizací a mezinárodních agentur. Tak jako všechny mise, máme také schromáždění. V tomto schromáždění není víc než 30 členů a e, zhromažení pro rakovinu čítá 26 členů, kteří mají různé expertní znalosti, vazby v různých evropských zemích a předseda schromáždění je zároveň předseda e, řídící rady. Schromáždění dává správní radě e, podněty, vstupy, znalost a expertízu a pomáhá členům představenstva kontaktovat stakeholdery a v konečném důsledku občany. Nyní bych chtěla hovořit o pracovních metodách, výsledcích a kalendáři. Náš pracovní program je definován důvody, kvůli kterým byl vytvořen tento přístup pomocí misí. Takže já bych to chtěla projít ještě jednou. Proč byly mise vytvořeny? Proto, aby udávali směr evropskému výzkumu a inovacím a řešili eh, naléhavé výzvy společnosti a produkovali hmatatelné výsledky pro občany a aby zapojili občany a e, stakeholdery do vytváření výzkumných priorit, ale nejenom do nich. Víme, že máme také politické akce, které povedou k e, rovnému přístupu všech Evropanů k, nejlepšímu, k nejlepším inovačním a výzkumným zdrojům a k globálnímu know-how e, léčení rakoviny. a tohle je poslední definiční slide, mise stanovuje konkrétní cíle, kterých má být dosaženo v konkrétním čase. Tato první věta je pro nás nesmírně důležitá. Tahle metodologie je nutná, abychom maximalizovali dopad investic při řešení globálních výzev a abychom usnadnili občanům porozumění hodnoty investování do výzkumu a vývoje a abychom přinesli občanům hmatatelné výsledky. Po pěti měsících spolupráce v představenstvu mise Rakovina jsme dospěli ke konsenzu. Naším hlavním cílem bude zachraňovat životy a postarat se, aby životy pacientů s rakovinou byly kvalitní. Za účelem dosažení tohoto cíle jsme vytečili konkrétní akce ve čtyřech různých oblastech. Zlepšování znalostí, prevence, optimalizace léčby a zvyšování kvality života. A tady v ITRE eh, patrně eh, vás zajímá eh, ta část, která se týká výzkumu a inovací, a to nejenom v, z hlediska toho zvyšování znalostí, ale i ta ostatní hlediska prevence, optimalizované léčení a zvyšování kvality života sem patří. Identifikovali jsme také průřezové akce, a to jsou všechny klíčové pojmy, které jsou v těch čtyřech oblastech zásadní. Musíme samozřejmě dbát na bohatství našeho ekosystému, který se mění a využívat data, sdílení dat a digitální transformace. Rovnost přístupu k péči a k léčbě, to je e, všude, to je nutné. Je to rovnost přístupu k, ke screeningu, rovnost přístupu k výzkumu a tak dále tomu všemu je potřeba pracovní síla, bez ní by to nešlo. E, inovace je zásadní a ty výzvy jsou tak velké, že budeme potřebovat mezinárodní spolupráci. E, skončím dvěma slajdy ohledně časového harmonogramu. Jak jsem už říkala, od, e, od září 2019 do konce ledna 2020 probíhal brainstorming, který už skončil a sepsali jsme seznam výzev a akcí, což je takový koncept, takový podklad k diskuzi. Chtěli bychom diskutovat nejprve s naším schromážděním a tyto diskuze začnou na konci tohoto týdne a budou pokračovat v únoru. Začali jsme také se schůzí s komisí, viděli jsme komisařky Gabriel a Kyriakidis a e, tyto schůze byly velice důležité a budeme se setkávat i nadále. Setkali jsme se dvakrát se členskými státy e, v rámci podskupiny o rakovině SPC a budeme se i nadále spojovat s ostatními orgány a tělesy, které považujeme za zásadní pro to, abychom mohli naplnit své cíle. Ty akce ještě nejsou definitivní, jak říkám, definitivní budou, až oslavíme všechny, koho považujeme za důležitého. A vy jste samozřejmě mezi prvními, vy jste zájmová skupina, se kterou chceme pracovat a chceme také pracovat se zájmovou skupinou Evropského parlamentu pro rakovinu a s každým dalším, kdo se chce zapojit. Zapojení občanů je zásadní a proto potřebujeme čas a rádi bychom to stihli do dubna, kdy bude k dispozici náš finální dokument. Začneme v Bruselu setkáním schromáždění a setkáním stakeholderů v březnu a domníváme se také, že je důležité navštívit všechny členské státy, abychom viděli, jaké jsou specifické situace jednotlivých členských států, jaké jsou tamní potřeby a co členské státy považují za priority v boje proti rakovině. K tomu jsme eh, v představenstvu eh, zvolili ten přístup, že každý člen eh, shromáždění je v uvozovkách velvyslancem pro jednu zemi nebo pro několik zemí. A na, na závěr, závazky a výzvy. Máme samé experty v představenstvu i ve schromáždění, kteří hledají řešení boje proti rakovině. Myslíme si, že je možné eh, přijít v nejbližších měsících s návrhy akcí eh, ale eh, než se výzkum a vývoj projeví v praxi, trvá to nejméně 10 let, někdy až 20 let a těžko se to definuje. Hlavní výzvy, eh, jak jste už říkal vy, pane předsedo, spočívají v tom, že Evropská unie a členské státy eh, musí zapracovat na boji proti rakovině. Na webové stránce máme doporučení a rady, ale chceme-li něco změnit, pak je potřeba závazné, závazku, že naše akce budou budou skutečně implementovány. Děkuji moc krát, paní profesorko, za vaši prezentaci a jsem si jistý, že bude hodně dotazů na vás a rovnou dávám slovo druhému řečníkovi, což je z další oblasti mise pan Emanuel Forest z mise pro klimaticky neutrální a inteligentní města který nám představí zase svou oblast, která se velice týká Evropského zeleného dílu. Prosím, máte slovo. 8 minut maximálně taky. Děkuji vám, pane předsedo, dámy a pánové. Pro mě velkou ctí eh, mít tuto příležitost vystoupit tady, poslat naši misi, takže vám eh, moc děkuji za eh, pozvání. Můj kolega, který tuto misi zahajoval v září, eh, říká, že tady nejde jenom o výzkum, ale jde hlavně o eh, veřejný zájem pro všechny občany. A v očekávání zelené dohody jsme navrhovali definovat naši misi jako eh, dosažení 100 klimaticky neutrálních měst My jsme se eh, na tomto projektu eh, dohodli s Evropskou komisí a já bych eh, chtěl říci, že to je potvrzení zelené dohody, protože máme-li dosáhnout genetické neutrality, tak musíme mít úspěšné pilotní projekty. O to nám jde zejména. Mohla by to být vzor pro další evropská města. Potom se to může přizpůsobovat samozřejmě eh, místním podmínkám bez ohledu na eh, umístění. Já chci popsat, eh, co, to, co tím představujeme. Může to být celé město, část města, může to být zóna zvláštního zájmu, jako velká letiště, kampusy univerzit nebo nějaká podnikatelská zóna nebo velká nemocnice. Naším cílem je mít 100 takových subjektů, které budou experimentovat, inovovat, a by byly, mohly potom sloužit jako vzor do roku 2050. My vycházíme z uzavření dohody, chceme aby to dané město a členský stát se spolu dohodli na e, podmínkách, ve kterých budou působit, tak abychom mohli identifikovat e, mezery a mohli se dohodnout na tom systému řízení. Abych to zjednodušil, tak takovýto kontrakt je e, memorandum o porozumění všech zúčastněných stran. A na základě toho se potom začínají budovat eh, tyto, provádět tyto projekty. Takže, eh, jak už jsem říkal, hm, jde o klimaticky neutrální města pro občany. To je hlavní eh, jádro tohoto projektu. Nepovažujeme občany za pouhé voliče, ale za aktéry. Jsou to občané, kteří mají určitou uhlíkovou stopu, kteří také mohou přicházet s vlastními iniciativami. A každý občan si vlastně díky tomu může říci, že eh, i on může klima ovlivnit a e, že může přispět svým dílem. To je citát e, Strička Váni z Čechova. Je to e, hra, která byla napsána před více než 100 lety. A potom jde samozřejmě o ty finanční a technické prostředky. O těch financích se zmiňuji, protože to je většinou nejdůležitější ve všech těchto diskuzích. Byla tady také eh, řeč o tom, že je potřeba na to zajistit eh, dostatečný eh, rozpočet, Horizont Evropa, což je program, který financuje mm, správné technologie. Ale musíme tyto projekty realizovat s městy. Máme-li ten cíl splnit, to si bude vyžadovat investice mm, ale samozřejmě jsou to různé investiční fondy, strukturální fondy, fond eh, spravedlivého přechodu. O tom už se tady hovořilo. Musíme najít správnou rovnováhu také mezi východem a západem u těchto pilotních projektů. Hm, ideální by bylo, kdyby takový projekt eh, probíhal v každém členském státě. A také bude nezbytné eh, kapitalizovat stávající znalosti. Evropská unie už eh, financovala eh, řadu těchto projektů, například izolaci budov, těch <clears throat> aktérů v této oblasti je celá řada. Je to iniciativa například Evropská zelená hlavní města a také energeticky pozitivní eh, okrsky nebo eh, městské části. A také je to iniciativa pro inteligentní města těch eh, různých iniciativ. Je celá řada, teď jsem mluvil s kolegou o palivových článcích a vodíku taková iniciativa existuje. Samozřejmě, že i malé středně velké podniky v tom budou hrát roli, protože ty eh, budou muset protože používat nové nástroje, nové vybavení. Eh, další krok mm, se bude týkat konference s experty, bude to takové valné zhromáždění, které rozdělíme do pracovních skupin, abychom se mohli společně domlouvat na obsahu těch kontraktů, nebo těch dohod. To je úplně nový koncept. Samozřejmě budeme muset vybrat určitá kritéria výběrová, abychom mohli zvolit těch 100 mm, eh, klimaticky neutrální nebo uhlíkově neutrálních eh, měst. Budeme v kontaktu s dalšími misemi. Eh, v zelené dohodě jsou oficiálně uvedeny čtyři mise. Je to boj proti rakovině, a v této oblasti budeme rádi spolupracovat s našimi kolegy. A chceme také propagovat tuto misi na mezinárodní úrovni, protože eh, asi nebude stačit, abychom v roce 2050 byli jediným kontinentem, který bude klimaticky neutrální. Návrh usnesení už jsem četl, že někdo navrhoval abychom vedli klimatickou diplomaci. Takže doufám, že já sám jsem byl dobrým vyslancem této mise a rád odpovím jakékoliv otázky. Děkuji vám za vaši prezentaci a teď eh, přejdeme k diskusi se členy výboru ITRE. Nejprve zpravodajové pro, da, pro ty zprávy, které s tím souvisejí, a potom další kolegové. Pan Nika, to je zpravodaj pro to příslušné nařízení. Děkuji, pane předsedo. Já bych rád poděkoval paní Šomien a panu Forestovi za jejich prezentace. Chtěl bych poděkovat také za dosažený pokrok eh, v této oblasti spolupráce mezi komisí a parlamentem, kde zejména o spolupráci na Horizont eh, Europe. Chtěl bych také poděkovat eh, poděkovat za to, že eh, všichni spolupracujeme na dosahování těchto cílů. Tyto programy by měly být úspěšné, měly by přinést konkrétní výsledky pro naše občany, pro soukromý sektor a jde také o to, aby eh, vznikla partnerství, jako jsou eh, ta partnerství eh, v našich městech. To všechno spadá do kapitoly současných výzev, ale je doplněno také další programy. V rámci schůzek s tímovým zpravodaj o Horizontu Europe jsme vždycky Eh, bavili o tom, jak eh, na základě čeho vybírat ty projekty, které se budou financovat, jak si stanovit jasné měřitelné cíle a jasný časový harmonogram a také mít na to příslušný rozpočet a jaká je eh, například, jaké propojení s těmi klastry, s těmi združeními, například v oblasti zdravotnictví jak eh, například pro tuto oblast eh, vyčlenit prostředky a jak podporovat partnerství mezi různými misemi. Bez rozpočtu rozhodně nepůjde. A víme, že tam je na to účet vyčleněno 16 miliard euro. Jde o takzvaná zelená partnerství, Eh, tyto výzkumné projekty by mohly přispět k dekarbonizaci. Musíme si také uvědomit, eh, že ten klimatický balíček by měl eh, přispět k plnění těchto cílů. Děkuji, pane Neka, to jsou velmi důležité otázky. Některé jsou spíše na Evropskou komisi. Tady jde spíše obsah jednotlivých projektů ale samozřejmě je potřeba této otázky klást. Těch podrobností zatím není dostatek. A teď pan Christian Ehler, který je koordinátorem za EPP, ale je také zpravodajem pro ten eh, to eh, program. Děkuji. Já musím říci, že nemáme s radou dohodu o strategickém programu, ani dohodu o rozpočtu. To musím říci hned na úvod. A pak eh, to byl parlament, který eh, trval na tom, že jednou z prioritů musí být boj proti rakovině. Chceme řešit otázky, které byly opomíjené, kde je určitá přidaná hodnota a teď si děláme obavy z toho, že tím se ten eh, rozsah eh, velmi zredukoval. A že eh, u pilíře 2 ten rozpočet bude asi jen 10%, což by znamená, že na všechny mise bude pouze 750 milionů na rok. Možná, že je to ta moje německá povaha, ale zajímalo by mě, jaká je proporčnost těchto plánovaných projektů a vyčleněných eh, prostředků, vzhledem k tomu, že ty vždycky jsou relativně nízké, zatímco horizontu 2020 jsme už vynaložili asi miliardu euro v kontextu těch zdravotních výzev na ty projekty eh, v rámci boje proti rakovině. Takže ty ambice byly vysoké, A musí tady být nějaká vazba mezi eh, úspěšností těch projektů a těmi prostředky, které jsou na ně vynaloženy. Není to nic nového. Už jsme měli 4 miliardy na program pro inteligentní města v posledním období. To bylo financováno z různých zdrojů. A já teď začínám trošku mít ten nervózní pocit, jestli ty údaje jsou realistické a jestli se ty eh, údaje ještě budou dále vyvíjet a také ten odkaz na strukturální fondy nebo na ten fond eh, o, pro spravedlivý přechod, tak taková mantra, to se neustále opakuje. Loni se to nepodařilo, rada to zamítla, to využití strukturálních fondů, včetně kolegů z výboru REGI, to jsou Eh, fondy, které na to nejsou eh, výslovně určené. Tím, že se neustále na to odkazuje, ale nedaří se to násobit, tak by mě možnost toho kolaborativního financování a jaký je vztah mezi tím, co děláme teď a těmi prostředky, které už jsme vynaložili na boj s rakovinou v minulosti. ten tak se to týká i toho programu Smart Cities. Na to eh, v předchozím období šly 4 miliardy, už to je něco extra. Já rozhodně nespochybnuju ty mise jako takové, ale chtěl bych eh, vidět nějaký systémový přístup k tomu rozpočtu, protože jinak z toho budu trošku nervózní. Děkuji vám. Paní Dlabajová je koordinátorkou za Renew, ale také stínou zpravodajkou. <clears throat> Děkuji vám. Toto slyšení je velmi eh, užitečné. Jsem ráda, že se to podařilo naplánovat eh, tak rychle. My jsme koordinátoři, eh, zpravodajové, stínoví zpravodajové a mám trošku obecnou obavu z budoucí úspěšnosti těchto misí jako takových. Takže možná, že konkrétní příklady a konkrétní zkušenosti by nám mohly pomoci v budoucnosti zlepšení úspěšnosti. Často jsme se zabývali tím, že i neúspěšné mise, které své cíle nesplní, pořád mohou být prospěšné pro naše občany. ale musíme si vždy uvědomovat, jaké zdroje na tyto účely jdou. Chtěla bych ještě jednou zdůraznit, že se to musí týkat klíčových komponentů v rámci horizontu a je potřeba více zapojit občany do všech těchto misí. A e, ta efektivnost se musí dramaticky zlepšit. Nemůžeme si dovolit zanedbat jakýkoliv kanál, který je k dispozici pro zapojení občanů aby občané eh, věřili tomuto procesu, věřili v tuto změnu, tam musí podpořena vědeckými poznatky a přispět eh, k tomu, že budou mít důvěru v tu přidanou hodnotu, která, kterou Evropská unie přináší. Všichni relevantní aktéři by se měli uvědomovat, eh, že to zapojení bude klíčové. A jde o to, jak toho dosáhnout, jednak obecně, ale možná, že bychom mohli od zástupců těch misí slyšet nějaké konkrétní příklady protože to musíme do budoucna zajistit. Mnohokrát děkuji a není za zelené. Máme stínovou zpravodajku. Děkuji. Děkuji, že jste si udělali čas na to, že jste se dnes sešli s europoslanci. My si rozhodně ceníme příležitosti k výměně názorů a e, k tomu, abychom položili otázky, dostali odpovědi. Je zřejmé, že pokud je o mise a partnerství, nejde jenom o to, jak vyřešit globální výzvy, ale oni dostanou také miliardy peněz daňových poplatníků a proto je jenom správné, aby tam platila jistá transparentnost. A já se tedy ptám především, a jsou to otázky na pana Foresta, pokud jde o neutrální a chytrá města z hlediska klimatu. Industrializace stoupá. A to znamená, že to nabývá na významu současně víme, co se osvědčilo. Méně aut znamená méně emisí, méně aut obecně znamená menší zácpy, menší znečištění ovzduší a lepší prostředí ve městech. A já se proto chci zeptat, jak chcete zajistit, že projekty v této oblasti mise budou řešit opravdu ty hlavní priority, pokud je o e, nedostatky v našich poznacích, a jak to pomůže naléhavým způsobem vyřešit nej, nejnáléhavější problémy. A jak to také aktivně přispívá ke snižování emisí a jak to budete poměřovat? A musíme také zajistit, že to vůbec povede k zavádění řešení, nízkouhlíkových řešení v celé EU. A pak je tady otázka na účast občanů v návaznosti na to, co říkali kolegové. Co už jste udělali nebo co očekáváte, aby se zajistilo, že bude taková přímá interakce s občany a málo zastoupenými skupinami, pokud jde o utváření a výběr projektů v této oblasti. Mám na mysli například osoby, které mají e, odlišné anebo omezené kapacity z hlediska mobility. A ještě stručná otázka na paní Korian. jde o e, Jak zajistíme, že pokud je o rakovinu, skutečně ty prostředky vynaložíme správně a uplatníme je? A budou se řešit různé priority, když máme omezené zdroje. Děkuji. Mnohokrát děkuji. Za ID paní Elena Ledy. Děkuji eh, našim hostům. Evropská komise navrhuje na Horizont Europe vyhladit 100 miliard euro Rada to pravděpodobně výrazně sníží. A teď eh, se o tom jedná v rámci eh, jednání o víceletém finančním rámci. To všechno nás vede k názoru, že těch pět navrhovaných misí nebudou všechny moci být současně eh, spuštěny. Dnes tady máme zástupce těchto misí nebo misí pro inteligentní města a boj s rakovinou. Nejsou tady ostatní, to možná může vypadat jako odmítnutí těch eh, tří zbývajících, nebo je to čistě jenom eh, harmo, eh, otázka harmonogramu. A chci se ještě zeptat na tu potřebu dodatečného financování pro dosažených těch plánovaných výsledků. To je podle mě otázka, která se asi týká všech těchto projektů. Jinak v návrhu právního textu Horizont Evropa se říká, že jeden těch eh, cílů musí být eh, měřitelný dopad na obyvatele těchto technologií nebo těchto projektů a musí to být eh, významná část obyvatel území Evropské unie. Nicméně na úvod Evropská komise vybrala mnohem projekty s mnohem menším rozsahem. Nicméně máme-li mít konkrétní měřitelné cíle, tak Eh, eh, tímto účelem vznikly tzv. mission boards, které to mají eh, konkretizovat. Já se chci ptat, jestli budou nezávislé a nebo budou spadat pod Evropskou komisi a budou tam političtí zástupci na těch mission boards. Tím bychom se vraceli k modelu, který komise původně chtěla. Mě by zajímalo, jak chcete interagovat s parlamentem který jako spoluzákonodárce by měl být informován o střednědobých výsledcích. A podobně jako ostatní, i já bych se chtěla vyslovit pro co největší transparentnost a je potřeba, aby Evropský parlament eh, byl informován o všech eh, krocích těchto mission boards. Děkuji za EKR stínový zpravodaj pan Tošenovský. Já také děkuji za návštěvu a, a vysvětlení v těchto dvou oblastí. Když jsme projednávali s kolegy eh, celý, celý legislativní balík eh, Horizonu, tak to nebylo nějak jednoduché a věděli jsme, že to bude pod velkým finančním tlakem. Navazuji na své kolegy, na Kristiana Elera i pana Niku. Eh, já si myslím, že je velmi důležité, aby jednak eh, to bylo provázáno skutečně s dalšími projekty, které jsou, a tady narážím na, například na Smart Cities. Eh, můj dotaz je, zda počítáte s jinými vlastně financovanými projekty typu Galileo, Copernicus, eh, které v této oblasti mohou velmi být nápomocní a vytvářejí velmi mohutný, mohutný přítok dat, informací a zároveň provázanost těchto projektů. U Smart Cities já mám trochu obavu, aby se nejednalo o určité izolované projekty, které eh, vlastně nebudou, nebudou se navzájem podporovat, nebudou mít tu patřičnou, eh, patřičnou informační náplň, že v daném městě přišli na podobné řešení a Eh, aby, abychom udrželi skutečně ten pohled eh, výzkumného evropského projektu. V případě rakoviny jsem velmi rád, že to bylo zařazeno, protože to byl naším cílem. Pan kolega Nika velmi, velmi měl zájem, aby se to prosadilo a já mu za to velmi děkuji. Spíš eh, dotaz, protože o tom jsme také diskutovali. Nevím, jak je to s dětským, s dětským karcinomem zda se bude tomu více, více věnovat. Myslím si, že eh, tady skutečně ta finanční provázanost je velmi důležitá mezi jednotlivými projekty a je potřeba na to dávat pozor. Děkuji. Thank you very much. Uh, we go now... Mnohokrát děkuji a nyní přejdeme na pět výsl- příspěvků ostatních kolegů a tady navrhuji, abychom každému dali jenom minutu, aby potom naši experti dostali ještě dalších pět minut, abychom uzavřeli první část a ta druhá část bude náročnější, pokud jde o čas. Začneme paní Carvalho. I will postpone my question to... Já svoji otázku odložím až na ta partnerství. Děkuji. Dobře, samozřejmě. Dáme vám slovo v druhé části. Děkuji. Paní Toja. Mám jenom minutu, takže velmi rychle. <clears throat> Chci vás eh, podpořit, eh, popřát hodně úspěchů v provádění této misi. Můžete počítat s naší spolupráci, no, minimálně s mojí spoluprací. <clears throat> A teď k obsahu, k metodě. Eh, v minulé, v minulosti už jsme se bavili o tom, že ta schopnost dělat, spolupracovat mezinárodně na těchto výzkumných projektech je oslabená, a že ji proto musíme podpořit. Takže mě by zajímalo, jestli na to máte dostatek kapacit. Musíme si uvědomit, že tady se budou dávat dohromady prostředky z různých eh, zdrojů. A já se chci zeptat, jestli na evropské úrovni eh, něco takového funguje, jestli eh, byla tady řeč o tom, kolik těch prostředků je na tyto účely vyčleněno. Bude tedy o to koncentrovat ty pro prostředky, abychom mohli dosáhnout našich cílů. A v těch několika málo sekundách, které mi ještě zbývají, tak chci říci, jak eh, i na začátku, když jsme se začali bavit o boji proti rakovině, tak šlo o rakovinu dětí. To víme, že té době eh, to byla velká ostuda, protože to byla jedna z nejčastějších příčin úmrtí dětí. A proto jsme to vybrali jako prioritu pro tyto mise. A děkuji, pane předsedo, že jste mi dovolil mluvit o něco Dále. Thank you. Thank you. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Já mám otázku na oba panelisty, na obě mise. Pokud je o zapojení občanů, jak vidíte úlohu občanů ve vaší konkrétní misi. Protože alespoň z mého pohledu se zdá, že úloha občanů a zapojení občanů se může poněkud lišit v těch dvou oblastech. Zejména vzhledem k tomu, jak jsme slyšeli, že máme velice omezený rozpočet. U klimaté iniciativy klimaticky neutrálních a inteligentních měst je opravdu důležité, abychom občany zapojili, ale pokud je o tu rakovinu, to je spíš otázka výzkumu. Ale tady otázka na paní Šmien, pokud je o tu rakovinu. Máme tady takovou souvislost se známou iniciativou eh, prezidenta Obamy, Cancel Moonshot. Děkuji, paní Gales Muñoz, Mnohokrát děkuji. Především chci podpořit obě mise. A já jsem měla vždy za to, že by to mělo být konkrétnější. Například eh, u těch inteligentních měst měli bychom mít nějakých těch prvních 100 měst, ale u rakoviny to tak nevidím. Jak už bylo řečeno, boj proti rakovině byl tím prvotním cílem a nemůže to být o moc širší, nebo já nevím, zvolili jste si třeba jiný cíl, zajímalo by mě také něco víc, protože to je důležité pro nás jako zákonodárce, zvlášť pokud jde o náš výbor, něco víc o té otázce digitální transformace a zabezpečení údajů. Protože tady toho ještě můžeme hodně udělat. Pokud je o tu druhou misi, můžete nám něco říct k výběrovým kritériím? Protože na ten proces výběru jsme hodně mysleli. Jde o to, jaká kritéria si zvolíte na začátku. To hodně ovlivní proces výběru. A zohlednili jste také to, že se může zaměření měnit, proměňovat, vzhledem k různým potřebám nebo prioritám různých obcí, které mají opravdu různou situaci. Děkuji a v neposlední řadě paní Solis Perez. Děkuji, pane předsedo. Já mám otázku na pana Foresta. Momentálně pracujeme na legislativě o Evropském inovačním institutu EIT a ten má pracovat prostřednictvím tzv. KICS a ty KICS jsou také určité formy partnerství. A já mám otázku. V případě KIK klima, jak práce tohoto KIKu, tohoto partnerství přispívá k vaší misi, tedy ke klimatické neutralitě a smart cities? A naopak, jsou nějakým, doplňují se nějakým způsobem? To je nesmírně důležité, protože vzhledem k rozpočtovým omezením potřebujeme kofinancování členských států a myslím si, že Evropská unie si nemůže dovolit mít různé nástroje, na podobné projekty. Takže tady je zásadní spolupráce a proto by mě zajímalo, jak ta společná spolupráce funguje. No, krát děkuji. A nyní předám slovo našim váženým hostům. Každý dostane čtyři minuty. Paní Šomien, prosím, máte slovo jako primu. Mnohokrát děkuji za eh, tuto výměnu názoru, jak už jsem říkala na začátku pro nás jako členy rady této mise je opravdu zásadní, abychom si vyslechli vaše názory. Já se pokusím odpovědět, rozčlením to na tři skupiny. Za prvé, protože na tom nám nejvíc záleží, je zapojení občanů. Jde sice o rakovinu, a my jsme zvyklí pracovat se združeními pacientů, zatím nám úplně nejde spolupráce s občany. Nejde nám zapojit občany. A to, co říkali členové výboru, ano, e, i u rakoviny musíme zapojit občany. Pokud chceme, aby se rozšířilo povědomí o riziku rakoviny, aby lidé využívali včasná vyšetření a včasnou diagnózu, musíme pracovat s občany a proto si myslíme, že ostatní mise jsou možná odbornější a opravdu hodně spolupracují s občany, ale i pro nás je prioritou spolupráce s občany. A nejde jenom o občany EU, je pro nás zásadní, bychom věděli, co chce eh, občan v Estonsku nebo ve, Fran- ve Francii nebo v Itálii. Jde o to, co lidé v každé konkrétní zemi chtějí. A proto je důležité, abychom se zaměřili na místní aktivity a abychom také získali zpětnou vazbu o tom, jak to vnímají občané v různých zemích. Může se stát, že i v jedné zemi občané v jednom regionu chtějí něco odlišného než v jiném regionu. Uváděla jsem před chvílí příklad Francie. Lidé, kteří žijí v Nice, možná nebudou mít stejné priority jako ti, kteří žijí někde uprostřed Francie. Jde tam o tu vazbu na zemědělství. Takže tuto zpětnou vazbu potřebujeme. Takže náš návrh nebude hotový, dokud nebudeme mít i tyto informace. Druhá věc, někteří z vás možná neslyšeli ta slova, která jste chtěli slyšet, pokud je o zaměření na pediatrickou rakovinu. Samozřejmě je to také základem naší diskuze, patří to k našim cílům. Pokud zjistíme, že budeme potřebovat další poznatky, další informace u rakoviny, kde jsme vůbec nedosáhli pokroku v průběhu let. A to se týká mimo jiné toho posledního procenta pediatrické rakoviny. Budeme o tom muset začít uvažovat jinak a budeme potřebovat další informace. A u té dětské rakoviny je faktorem také kvalita života. A jde tedy především o to, aby nemocné děti přežily, Teď mají třeba i problémy s tím, že nedokážou získat půjčku, neznáme vedlejší účinky toho, jak se léčili v minulosti. A je důležité, aby tito děčtí pacienti věděli, jak žít dál jako dospělí, kdy už nebudou pacienty. A možná se ještě pokusím odpovědět na to, jestli je tady nějaká vazba na ten moonshot a podobně. Já bych chtěla zdůraznit, protože my si opravdu myslíme, že programy zaměřené na různé mise jsou takovým dalším způsobem, jak zajistit programy. Zatím jsme to nedělali. Abychom měli zacílené akce, zacílené postupy, abychom dokázali spolupracovat se združeními rodičů, pacientů. Víme, že každý členský stát má nějaké priority a já doufám, a tady jsme pořád optimisté, že se nám podaří skutečná implementace na základě porozumění toho, co vlastně naši občané eh, potřebují a k čemu povede náš výzkum a inovace. Děkuji, pan Forest. Děkuji. A děkuji všem europoslancům za otázky. Všechny tyto dotazy eh, budou podnětem pro naši další práci. Já začnu zapojením občanů a byl zmíněn konkrétní příklad, říkala to paní Dowling, jde o ta auta, méně aut znamenají, znamená méně e, zácp, méně znečištění ovzduší a to k tomu projektu patří. My jsme mluvili o tom, že doprava může být velice specifickým tématem této mise, ale musí to být takový celkový přístup, protože otázka dopravy se nedá vyřešit, aniž bychom jinak přistupovali k návrhu městského prostředí. Příkladem zapojení občanů je třeba nedávná studie podle které, pokud chceme být úspěšní při využití automatizovaných elektrických automobilů, měli bychom zakázat jednotlivcům klasická auta a a pak potřebujeme desetinásobit kapacitu přepravy. Neříkám, že toto ta mise navrhne, ale v každém případě, když jsem citoval toho Čechova, tak jsem tím měl na mysli, že každý občan se musí zapojit. Každý občan musí být ochotný zapojit se do toho velkého eh, přerodu. A to také znamená lepší komunikaci. A v prvním semestru se právě na komunikaci budeme zaměřovat. Budeme naštěvovat města, budeme se pokoušet o kontakt s občany, budeme se snažit najít nový proces, takový, který se využívá jako moderní způsob dalšího rozvoje ve městech ve spolupráci s architekty, s developery, kteří pracují v kancelářích. Potřebujeme neustálý dialog s populací, s celou populací i s osobami s postižením, aby to byl inkluzivní projekt. Další aspekt, který byl zmíněn, jsou veškeré ty informace, které máme k dispozici. Pro nás je to výzva, abychom ty informace schromáždili, abychom se zamysleli nad tím, co už vlastně máme a co je relevantní. A těch věcí je spousta třeba projekt Lighthouse a tak dále. Musíme to dát k dispozici všem městům a přes tato centra, která tak vzniknou, musíme zajistit ta chytrá města. Já nejsem zástupcem komise, jenom bych upřesnil, že program nebo financování eh, programu Horizont Evropa bude takové, abychom umožnili nové klíčové technologie, ale pokud bych měl zhruba vyhodnotit finanční potřeby pro klimaticky neutrální kontinent, já myslím, že to asi 6 tisíc miliard eur, včetně eh, renovace starých budov, změny infrastruktury, přechodu na elektrické, eh, elektrické automobily, změnu veřejné dopravy. Samozřejmě je to mnohem víc, než je financování horizontu Evropa. Já si myslím, že parlament přispěl k tomu, že to rozpočtové rozhodnutí bylo dobré, ale bude to vyžadovat další finance. 4 miliardy na ta inteligentní města byla pouze, byly pouze na inteligentní města, ale jak jsem říkal, v tom našem projektu jde o mnohem víc než inteligentní města. Jde o digitalizaci veřejných služeb ku prospěchu občanům, ale klimaticky neutrální město, to znamená zapojení všech zúčastněných stran, od občanů až po veřejné orgány. Je to komplexnější. A pokud je o finanční prostředky, na závěr bych ještě řekl, že osobně na základě eh, zkušeností z podnikatelské kariéry si myslím, že najít finance nikdy není problém. Problém je vždycky najít dobré projekty. Když je projekt dobrý, tak se nakonec peníze najdou. To neznamená, že evropské instituce a Evropská banka nejsou nutné, ale musíme také nějakým způsobem získat zdroje soukromých prostředků. A s vaší pomocí musíme přesvědčit všechny aktéry, že naše projekty jsou dobré a dají se financovat. Mnohokrát děkuji. Děkuji vám. Přejdeme k partnerství, k druhému panelu. Máme tady dva společné podniky, potom jedno partnerství veřejného soukrom, veřejných sektorů a potom veřejného soukromého sektoru. A nejprve bych dal slovo panu Axelu Krajnovi, který je výkonným ředitelem společného podniku Clean Sky, což je Evropské partnerství v aeronautice. A požádám všechny čtyři, aby se omezili také maximálně na 8 minut v prvním příspěvku mnohokrát. Děkuji, pane Krajne, máte slovo. Dobrý den, dámy a pánové, vážení europoslanci. Děkuji, pane předsedo, za představení a také za pozvání. Já bych na úvod chtěla připomenout, čeho už jsme dosáhli v posledních deseti letech. Tady vidíte ten jedinečný ekosystém, který vznikl, když se podíváme na výzkumné instituce, univerzity, malé a střední podniky a také průmysl. Vybudování toho jedinečného ekosystému, který vznikl a který je velice účinný, je něco, na čem můžeme být hrdí. Ale nestačí to a to vidíte na tady na další stránce, pokud je o naše environmentální cíle, cíle v oblasti CO2, NOx a hluku. Je to vždy mezi 20 a 30 procenty. A v posledních posouzeních eh, eh, dopadu se ukázalo, že toho dosáhneme, ale tohle zdaleka nestačí, abychom naplnili cíle pařížské dohody a také zelené dohody kterou teď předkládá komise. Takže výdobytky tady už jsou, ale zdálka to nestačí. Co je tady potřeba udělat? Když se podíváme na emise skleníkových plynů a jejich vývoj, to máme informace, to jsou informace od komise, vidíme tady prudký pokles v porovnání s tím, jak jsme na tom dnes. Když se tady podíváme na to, kde chce Unie být do roku 2050, ten pokles je obrovský. A znamená to, že ne, to nepůjde dál jako do posud. Na jedné straně je tady ještě požadavek bezpečnosti, zabezpečení dodávek, ale potom dopad produktů. Takže my si myslíme, že pouze interakce a sjednocený pohled politiky i soukromých aktérů, vysokých škol, výzkumných institucí, malých a středních podniků průmyslu nám umožní dosáhnout tohoto cíle. Co se v posledních měsících odehrálo? Soukromí aktéři, a tady vidíte ty aktéry, kteří se tomuto tématu věnují, zpracovali společnou vizi a závazek. A podle toho závazku říkají, ano, my v soukromém sektoru dosáhneme klimatické neutrality do roku 2050, když spojíme síly s Unii a s ostatními aktéry. A tady také vidíte ty jednotlivé subjekty, které tam patří. Jsou to vysoké školy, výzkumné organizace, malé a střední podniky. Máme tady třeba i EASu jako regulatorní orgán, protože si myslíme, že je velice důležité, abychom měli certifikační orgán hned od začátku. Podle té sdílené vize je tedy možné dosáhnout eh, uhlíkové neutrality i v letectví do roku 2050, ale znamená to spolupráci a soustředěné úsilí všech aktérů. Pokud je o technologie, jednotlivé, jednotliví aktéři vyvíjejí koncept produktových klastrů. Tady vidíte ty jednotlivé klastry, produkty třeba z letounů, jde tam o regionální letouny, vrtulníky. A ta barevná políčka ukazují ty jednotlivé technologie, které se na to mohou podílet. Jde třeba o vodík, propracovanou konfiguraci, udržitelná paliva, Celkově to bude znamenat asi 50 cíle a když se podíváte na provozní vylepšení a využití udržitelných alternativních paliv. Je možné toho cíle do roku 2050 dosáhnout, ale musí to být opravdu úsilí zaměřené na, na jednotlivé klastry, abychom zajistili, že ty poznatky, které získáme, se opravdu zaměří na ty nejpodstatnější klastry. S implementací se pojí několik výzev, jak tomu říkají eh, těto soukromí aktéři. První je vytvoření spíše vědeckého výzkumu, kolaborativního výzkumu, v programu Horizon 2020 to má na starosti komise. V rámci programu Horizont eh, 2020 máme také vzorové projekty v rámci programu Clean Sky 2. Ty strategie jsou různé, priority jsou různé. A nyní se navrhuje v programu Horizont Evropa, abychom měli integrovaný program, oba pilíře, ten ze spodu nahoru, který je důležitý, přijde s nějakými podněty, nápady, protože ty cíle jsou tak obrovské, že ty nápady musí přijít rychle, ale zároveň se to musí zapracovat do těch vzorových projektů co nejrychleji, abychom dosáhli náležitého dopadu toho finálního produktu. A pak je tam ta kombinace obojího, té spolupráce a vzorových projektů pod jednou střechou. Z toho vzniknou ty nezbytné synergie. Druhá výzva, pokud je o implementaci, se týká synergii s dalšími programy. A tady vidíte vlevo v horizontu 2020 zapojení nejrůznějších regionů v celé Evropě, využití strukturálních fondů, to je pod dohledem v těchto regionech a my ty regiony podporujeme tím, že jim dáváme technickou podporu, podporu, pokud je o stanovení priorit toho, co dělají přímo na místě a to nám umožnilo dosáhnout synergii 50 milionů mezi strukturálními fondy a fondy pro eh, čisté nebe. Vpravo vidíme, že se zaměřujeme na podstatné vylepšení, vypadá to úplně jinak. Máme takzvanou inovativní architekturu. Je to technická integrace mezi různými programy, buď na evropské úrovni, to jsou ta modrá kolečka, Jde, je to Excel, vodík, i další programy. Je tam třeba i Cezar. Takže tam máme tyto prostředky na jedné straně, ale také prostředky členských států, protože v členských státech jsou obrovské programy, které je potřeba propojit s těmi budoucími inovační, inovačními programy, aby se to navzájem doplňovalo. A v neposlední řadě tato ambice klimatické neutrality vyžaduje velké úsilí. To už bylo i vyčísleno a vidíte, že pro výzkum a inovaci, pro tu první část, v příštím desetiletí do roku 28-29 to bylo vyčísleno na 12 miliard eur. Těch 12 miliard eur pak ta výzkumná inovační práce povede k vývoji produktů to jsou věci, které dělá průmysl, je to 50 miliard eur a potom úplně na konci ty produkty, které budou vyvinuty, budou uvedeny do praxe, třeba v leteckých společnostech, a to bude vyžadovat asi 5 tisíc miliard eur. To je polovina světového trhu, protože předpokládáme, že polovinu světového trhu v podstatě udržuje evropský průmysl. Takže vidíte, že z těch 12 miliard vznikne 50 a potom nakonec 5 tisíc. A když se podíváte na těch 12 miliard, odkud by to mělo pocházet, máme eh, partnerství pro čisté letectví, to se navrhuje, to je polovina toho programu, polovina těch 12 miliard a druhá polovina by eh, pocházela ze synergii, které vzniknou s ostatními programy v Evropě a na úrovni členských států, ale také ze strukturálních fondů. Takže 2 x 6 znamená těch 12. ale těch šest je velice podstatných na úrovni EU v tom partnerství pro čisté letectví, aby to vedlo k těm dalším investicím. A na závěr bych řekl, že Evropská zelená dohoda nám stanoví cíl, výzvu. Máme velice jasné, zaměřené ambice i na straně soukromých aktérů s tím, že můžeme naplnit tyto cíle, ale Vyžaduje to revoluci, ale revoluce v technologickém vývoji znamená, že soukromí aktéři si myslí, že odpovídajícím nástrojem partnerství mezi soukromým a veřejným sektorem, protože z hlediska vývoje politiky i technologií to nakonec povede k náležitým důsledkům. A další jsou, důležité jsou další kroky, abychom měli odpovídající legislativu, odpovídající programy financování, aby bylo možné dosáhnout těchto synergií protože Evropa stanoví globální cíle. Mnohokrát děkuji a ještě se k tomu vrátíme, až budeme odpovídat na otázky. A nyní dáme slovo panu Bartu Bibukovi, výkonnému řediteli společného podniku Fuel Cells and Hydrogen. Prosím. Dokrát děkuji, pane předsedo. Vážení europoslanci, děkuji za pozvání. A děkuji také za to, že jsem dostala příležitost vysvětlit, co podle nás bude nezbytné v programu Horizon Europe pro to partnerství čisté nebe. Je to podstatné je nejenom pro Evropskou komisi, ale i pro výzkumné pracovníky. Takže, jak na tom jsou ty technologie palivových buněk a vodíku v kontextu energetické a klimatické politiky. Jde tedy hlavně o tu novou zelenou dohodu, kterou my rozhodně vítáme. My víme, že ji potřebujeme, ale já si myslím, že my se navzájem potřebujeme. Takže naším hlavním příspěvkem k nové zelené dohodě bude samozřejmě snižování CO2, které navrhujeme my. 50 až 55 to je obrovský pokles. A vodík budeme potřebovat, abychom těchto cílů dosáhli. Samozřejmě můžeme přispívat i k dalším emisím. Jak víte, toto je partnerství veřejného a soukromého sektoru, ale mohu říct, že to bylo také klíčové ke vzniku ekosystému pro nově vznikající technologie, jako jsou ty e, vodíkové buňky. A my doufáme, že dojdeme až do fáze komercializace. Teď máme společné podniky, které spolupracují se všemi partnery, malými střední podniky, vysokými školami i velkými podniky se snažíme zpracovat jakýsi scénář, cestovní mapu a stanovit si společně cíle. A také se snažíme vybudovat důvěru a dosáhnout soukromých investic. Když budeme mít nějaký omezený rozpočet, malé a spole, eh, zajištěný rozpočet, malé a střední podniky budou ochotné investovat víc, protože vědí, že máme jakousi dlouhodobou vizi a to je podstatné mimo jiné pro ty palivové články a pro vodík, protože 30 našich členů jsou malé a střední podniky a 30 rozpočtu jde do malých a středních podniků. Takže my jsme velice dobrý nástroj pro malé a střední podniky a pomáháme jim. Samozřejmě jako společný podnik se nám daří velice rychle přinést ty výsledné produkty občanům. Oni to dokážou rozpoznat a pocítit. A chci také říct, že společný podnik vytváří pracovní místa. My podporujeme podniky, začínají investovat, vytváří pracovní místa a děláme to velice efektivně. Dnes máme jenom 27 členů a jenom polovinu platů platí komise. Druhá polovina pochází od soukromých členů. Pár čísel velice rychle. Máme tři partnery v průmyslu a ve výzkumu, pracujeme v energetice, dopravě i průřezově. Teď máme 263 projektů v hodnotě 985 milionů eur. Soukromí členové dávají také více než miliardu, takže je to trošičku víc soukromé než veřejné, takže já si myslím, že je to velice dobrá koncepce. Co může vodík přinést eh, do roku 2030 až 50? Tady vidíte ty výsledky. Je samozřejmě důležité, že vodík bude součástí eh, energetické skladby až o 560 milionů tun můžeme snížit emise CO2 a je to důležité i pro růst. Můžeme každoročně vytvořit 800 20 miliard a můžeme také vytvářet pracovní místa, ale to nebude automatické, budeme muset investovat společně i do výzkumu. To je také podstatné. A pro toto partnerství budeme mít tady tři hlavní pilíře. Bude to výroba vodíku, to bude potřeba vyžadovat výzkum. Teď máme megawaty, začínalo to u kilowatů, ale teď musíme uvažovat o gigawatech. A k tomu budeme potřebovat výzkum. Pokud je o druhý pilíř, distribuci, musím eh, zvážit také ukládání eh, vodíků ve velkém. Musíme se zamyslet, jestli dokážeme třeba plynovody eh, přepracovat pro vodík. Budeme potřebovat mnohem víc výzkumu. I pro přepravu jinak než plynovody nebo ropovody. A potom, pokud je o dopravu, půjde o kamiony, půjde o vlaky, budeme potřebovat i různé stanice a podobně. A pak doprava, konečné využití, těžká vozidla, námořnictví, letectví, železnice, autobusy. A průřezové zůstane to, že budeme muset pracovat na bezpečnostních standardech, ale teď musíme začít vyvíjet. V průmyslu budeme potřebovat dodavatelský řetězec, aby ty součástky a ty produkty vznikaly tady v Evropě a vznikala také pracovní místa v Evropě. Co se teď navrhuje? jako rozpočet. Je to 2,6 miliardy eur pro program Partnerství pro čistý vodík. Průmysl předpokládá, že investuje 52 miliard do roku 2030 a chtějí spolupracovat s komisí a chtějí 8,7 miliardy investic. A na výzkum by chtěli 3,2 miliardy. Ne, 3,6. A bylo by to jedna ku jedné. To znamená příspěvek komise 1,3. Společný podnik by samozřejmě také uvítal zapojení členských států a regionů. Dnes už spolupracujeme s 92 regiony v Evropě. Vzniklo také příslušné specializované partnerství, takže už teď hodně spolupracujeme a vítáme tento příspěvek. Je také zřejmé z této tabulky, že bychom chtěli zdvojnásobit rozpočet podle potřeby, protože jde o přepravu těžkými vozidly, chce o východ, jde o východní a střední Evropu. Abychom dostali na silnici vodíkový, vodíkové, eh, vodíkový vůz, potřebujeme 40 milionů, ale u těžkých vozidel je to víc, takže to musíme zdvojnásobit. A když se podíváme na Evropu z globálního hlediska, vidíme, že například Čína investuje 4 eura na hlavu, Japonsko 3 eura, Spojené státy o něco méně, a když to my zdvojnásobíme, tak eh, dojdeme k 0,5 eura na hlavu. A tam patří i to, co už teď přispívají členské státy. Naší velkou výhodou je to, že jsme začali brzy, a to bylo vnuté rozhodnutí Evropské unie. Máme náskok, jsme na čele, pokud je o tyto technologie v Evropě, ale je klíčové, abychom si tu či roli zachovali, protože chceme také dosáhnout růstu a vytváření pracovních míst v Evropě. Neděláme to sami, samozřejmě spolupracujeme s dalšími sektory, protože jako u čistého nebe, ale nejenom u toho, třeba u baterií, u železnic a tak dále, spolupracujeme, diskutujeme, přemýšlíme nad tím, jak se navzájem doplňovat, co mohou financovat ostatní, co my, abychom zajistili, že nic nebude na zmar. Pro tento sektor bude důležitá koordinace, protože teď eh, se to dělalo především přes společný podnik. Máme nějakých těch 11 projektů, strukturální projekty, ale teď se vodík stává aktuální, víme, že ho potřebujeme a přibude hodně projektů a někdo to bude muset koordinovat. A my si myslíme, že ten společný podnik by měl být takovým zastřešujícím prvkem. Možná, že můžeme pomoct ostatním programům spustit výzvy nebo spravovat pracovní programy, provádět vyhodnocení třeba přes dohody o příspěvcích. To je velice užitečný nástroj. Také si myslím, že společný podnik by se měl stát evropským vodíkovým znalostním hubem, aby podpořil tvorbu politiky a spolupracoval s parlamentem, s radou a tak dále. A tady poslední věc. My si myslíme, že ten společný podnik bude důležitý proto, abychom řádně využívali různé financování, to jsou specifické věci, které budeme potřebovat. A pak budeme pracovat se synergiemi a metodami. Budeme mít koordinované výzvy, následné projekty a doplňující se granty. Děkuji. Public, public Děkuji vám. Partnerství mezi veřejnými sektory, mezi komisí a členským státem jsme teď vyslechli a teď má slovo pan Klaus Niederlander, ředitel partnerství aktivního a asistovaného života. Vážený pane předsedo, vážení poslanci výboru ITRE, děkuji za příležitost hovořit k vám o dosažených výsledcích programu AAL, Active and Assisted Living, a také o strategickém plánování do budoucna. Aktivní a asistované žití, to je vlastně partnerství veřejného a veřejného sektoru. Máme 25 členů z 19 zemí z Evropy a také z Kanady a z Iránu. Jsou to ministerstva, výzkumné instituce, inovativní instituce, ministerstva zdravotnictví a také regionální orgány, které financují zdravotnictví čímž se ukazuje ten průřezový charakter zabývající se demografickou změnou. To pokud jde o cíle tohoto partnerství, tak těmi je, jak zlepšit kvalitu života seniorů. A z našich posledních studií o demografickém vývoji víme, jak že v Evropské unii v příštích 10-20 letech budou, budou změny značné. Vzíme to ze zprávy VHO i dalších o změně věkové struktury obyvatelstva. A tady je vidět, že je potřeba jednat. Samozřejmě to přispívá i k udržitelnosti našich zdravotnických systémů tím, že se uleví tlak na asistenci, který je čím dál větší, jak stárne populace. A jsou tu ekonomické příležitosti vytvořit evropský sektor sektor věkové technologie HTech. Tady eh, je možné využít digitalizace a ICT. Máme za sebou 10 let zkušeností eh, se spolupráci s veřejnými financujícími orgány a s dalšími stakeholdery, což jsou koncoví uživatelé, tedy asociace seniorů a pečovatelských domů a nemocnic, a snažíme se o e, inovaci zaměřenou na uživatele a na zdravé stárnutí. Snažíme se uspokojit potřeby těchto lidí, aby mohli déle zůstat doma, cítit se tam v bezpečí a zůstat sociálně aktivní a uchovávat si psychické a fyzické schopnosti. Trvá čas, než se výzkumy dostanou na trh samozřejmě, ale náš první příklad z AAL 2008 až 2013, tak tehdy asi 20 eh, projektů z 250 přineslo projekty na trh. To je podobná eh, míra eh, jako u rizikových kapitalistů a tohle je přitom rodící se trh. Zároveň je potřeba si uvědomit, že chceme být blízko občanům, což znamená vytvářet zdravotní ekosystémy. Tady se nedá zasahovat na národní úrovni, tyto změny musí nastat lokálně a regionálně prostřednictvím projektu na této úrovni a také pomocí každoročního združování stakeholderů. Za těch deset let jsme vytvořili poměrně silnou komunitu, která přináší změny přímo v terénu. A nesmíme také zapomínat na ten um, jaksi znalostní kapitál a institucionální kapitál. Členské státy musí spolupracovat a to není jednoduché. Je třeba se naučit, jak provozovat veřejné financování, když existují různá uh, omezení v různých zemích a uh, jak to sladit na evropské úrovni je to decentralizované a musí to podléhat demokratickému dohledu. Takže tyto eh, orgány poskytující veřejné finance fungují v asociaci, která má valné schromáždění a exekutivní radu. Je to spíš přístup jako v občanské společnosti, ale eh, ukazuje se tak, že i tohle může fungovat. A eh, co je důležité, stárnutí a demografická změna se týká nás všech. Netýká se to pouze dnešních seniorů, ale všech občanů. My jsme spojili síly s celou řadou partnerství Horizontu 2020 v rámci racionalizace, kterou si komise a parlament představovali pro Horizon Europe. Spojili jsme se tedy s eh, eh, REACH a eh, JPI, eh, MIBL eh, a dalšími, abychom mohli využít eh, doplňkových efektů a kompetencí těchto různých iniciativ a spoléháme samozřejmě na správní a řídící strukturu, která už existuje, tu nemusíme znovu vymýšlet. Co to tedy znamená pro cestu vpřed? Provádíme iniciativy s členskými státy, a s komisí a budujeme nová partnerství, která se snaží o co nejlepší situaci ve zdravotnictví. Jde tady o dobré životní podmínky, o pozitivní zdraví, o stárnutí, což znamená, že musíme pracovat napříč výzkumem, inovací a nasazováním na trh. Tady je potřeba využívat výzkumu na tvoření polit, etických rámců, na sociální, technologickou a organizační inovaci, protože to není všechno. Potřebujeme nové obchodní modely založené na výstupu a budeme potřebovat organizační inovaci, abychom to zvládli. A e, tady hrají důležitou roli ty regionální e, ekosystémy. Takže se soustředujeme především na zdravotnictví a jde o spolufinancované partnerství. A na závěr své prezentace bych chtěl říct, že momentálně jsme v procesu strategického plánování a těšíme se i na podporu parlamentu. Chtěl bych tento úkol srovnat s demografickou, demografickou změnou, bych chtěl srovnat s klimatickou změnou. Myslím si, že kromě zeleného dílu potřebujeme také nějaký eh, generační díl protože tady eh, je řeč o evropských občanech a my musíme využít školské systémy, aby eh, systémy péče o seniory byly efektivnější a musíme vytvořit nové kariérní možnosti v tomto sektoru, který je pod obrovským tlakem. S tím souvisí vybudování nové infrastruktury, která by byla spíše komunitární a blízká občanům. Děkuji vám moc krát za pozornost. Děkuji, pane Niederlandere za představení tohoto partnerství a přeji hodně úspěchu ve vaší práci. A poslední je na řadě eh, partnerství veřejného a soukromého sektoru. Eh, představí to paní Angels Orduňa, eh, výkonná ředitelka Spire. Spire je eh, partnerství pro zpracovatelský průmysl prostřednictvím e-, e-, efektivity zdrojů a energie. Děkuji, pane předsedo, že jste pozvali Spire na dnešní schůzi. Spire eh, je partnerství veřejného a soukromého sektoru. Eh, pracujeme pro společnost eh, na základě systémového přístupu bottom-up z dola nahoru, tak jak je to možné v tomto sektoru. Reprezentujeme 8 sektorů, kde je zhruba 20 milionů pracovních míst, přímo i nepřímo, a obrat je ročně 1,8 bilionů euro. Tento přístup napříč sektory vytvořil standardy eh, sektorové spolupráce, jaké v Evropě předtím neexistovaly. Eh, vede to k budování důvěry a vztahu napříč sektory v celé komunitě Spire. Momentálně reprezentujeme 120 členů, eh, ze kterých vytvářejí týmy na úrovni regionů, výzkumných center, nevládních organizací a tak dále. Působíme momentálně ve 20 zemích a důležitý údaj je, že 5% eh, investic eh, do našich projektů zůstává v Evropské unii, což je důležité v kontextu programu Horizont. Jsme součástí hodnotového řetězce partnerství, eh, jsme uprostřed, nahoře jsou partnerství jako EIT suroviny a dole další partnerství jako budovy a další. A pro nás, Spire, existuje unikátní místo v tomto řetězci partnerství, protože snižování emisí CO2 ve zpracovatelském průmyslu bude mít velký multiplikační efekt v celém hodnotovém řetězci. Cokoliv se odehrává na úrovni materiálů, se dostává až k občanům a my jsme ti, kdo se mohou kde mohou setrvat ve své vlastní smyčce a mohou vracet suroviny zpátky do průmyslového systému a tímto způsobem plnit vizi paní von der Leyen pro Evropu. jsme mladé PPP, začali jsme v rámci Horizontu 2020 v roce 2014, ale už teď ukazujeme, že umíme přinášet výsledky a že máme značný dopad na evropskou společnost. Do konce roku 2018 jsme měli 89 projektů, jejichž průměrný odhadovaný pákový faktor je 8,5, což je 4,52 eh, miliard investic do nových systémů a technologií. Je to 264 projektů, z nichž 86 jsou velké inovace, takže jsme vysoko nad cílem 40 systémů. Tyto projekty tvoří základ společně definovaných nových strategií Aspire máme vyšší výkonnost v většině environmentálních eh, KPI, včetně snižování závislosti na fosilní energii, eh, zvýšení počtu obnovitelných zdrojů, snižování objemu odpadu a snižování eh, objemu emisí. Potřebujeme ještě mnoho podpory, abychom skutečně naplnili cíle zeleného dílu. Naše malé a střední podniky eh, mají také výkonnost větší, než je průměr evropské 28 mají více zaměstnanců eh, no, a více nových eh, zaměstnanců, než když začali v Aspire, mají 40% růst obratu, což je víc než dvojnásobek evropského průměru. Momentálně pracujeme na cestovní mapě a vytváříme hodnotový návrh. Jsme si vědomi toho, že naším cílem je klimatická neutralita a cirkularita. Je třeba eh, transformovat ten průmyslový proces pomocí správných průlomových technologií, což je právě posláním eh, Spire a jeho osmi sektorů. Naše hodnotové návrhy eh, obsahují vývoj integrovaného digitalizovaného zpracovatelského průmyslu, což by mělo značný vliv na eh, cíle zeleného dílu. Máme tři velké ambice. Jednak odstranit eh, klimatickou technologickou mezeru, která nám, co, což nám pomůže dosáhnout nulových emisí v roce 2050, potom eh, nulová, nulové skládky a, obnovitel, a oběhové zdroje. To znamená, mít nejčistší průmysl na světě, ale zároveň konkurenceschopný, protože když nebude konkurenceschopný, nebudou pracovní místa a ten průmysl zmizí. My jsme si stanovili čtyři transformační páky a 16 inovačních oblastí v naší cestovní mapě. Já to nebudu protahovat, protože vidím, že běží čas, ale chtěla bych ještě zmínit také huby pro cirkularitu. Tato idea se týká regionů. Když jsme publikovali naši vizi, tak se na nás obrátili právě regiony a tady vidím dobré napojení na myšlenku klimaticky neutrálních měst v této misi. Velice rádi budeme spolupracovat co chceme od klimaticky neutrálních měst. Jde nám o to, aby regiony združovaly všechny aktéry a e, rozvá, rozvíjeli plány biznesu pro dané území a spoluinvestiční modely, na jejich základě by definovali poptávky daného regionu a poskytovali řešení prostřednictvím výzkumu a inovace nebo prostřednictvím jiných prostředků. A Aspire je může podporovat vytvářením e, praktických společenství a e, jiných forem partnerství, spolupráce a misí. vyvíjíme taky takzvaný pytlík kuliček, což vlastně znam, ukazuje, co se stane, pokud nedojde k spuštění technologie, což se stane nejdříve za 9 let. Musíme tedy uvažovat i dál, než eh, za horizont Evropa, aby dopad byl eh, realizován. V naší cestovní mapě jsme identifikovali 17 miliard euro eh, které bude potřeba investovat e, do e, roku 9 což jsou právě ty jednotlivé e, kuličky, které bude potřeba spustit do provozu Sektory Spire eh, jsou tedy plně eh, zavázány zelenému dílu, ale čelí dlouhodobým rizikům z hlediska dlouhodobých investic. My plně spadáme do některých klastrů horizontu eh, Evropa, ale z našeho pohledu je zásadní, aby rozpočet na horizont Evropa byl vyšší než 100 miliard euro. Inovace a aby inovace na klimatické změny nebyly takto zastropovány. Je potřeba eh, mít možnost hladce kumulovat finance z jednotlivých fondů. A konečně, jakožto obnovené partnerství, jsme připraveni eh, dostat vyšším ambicím a širšímu záběru, oslavujeme nové aktory. Nedávno se na nás obrátili další typy aktérů, jako jsou nevládní organizace, IT firmy, vlastníci značek a tak dále. To jsou nové sektory, které by se také mohly přidat ke Spire. Taky jsme do našich hovorů zahrnuli přes 100 zástupců průmyslu, nevládních organizací, eh, a to členů i nečlenů Aspire eh, eh, členských států a regionů v několika otevřených konzultacích. Děkuji vám. Děkuji, paní Urduňa. A nyní jdeme na příspěvky kolegů. Dvě minuty pro zpravodaje a minutu a půl pro stínové zpravodaje. A potom eh, tři kolegové dostanou po jedné minutě a potom uvidíme, jak rozdělíme zbylý čas na odpovědi. Takže nejprve má slovo opět pan Nika. Děkuji, pane předsedo. Chci eh, velmi poděkovat eh, za příspěvky našich hostů, kteří tady prezentovali své projekty. A s tím souvisí moje první otázka. S výhledem na jednání o rozpočtu, jaký časový harmonogram si stanovujete pro vaše cíle v rámci těch partnerství, které jste tady dnes prezentovali? Ukrajinská, se chci zeptat, jestli to je podobné partnerství jako u sedmého rámcového programu a jaká byla úspěšnost při eh, realizaci nebo využívání těch prostředků? Nebo jestli plánujete i nějaká nová partnerství? A potom mám otázku na pana Bibika Eh, který tady prezentoval ten eh, vodíkový projekt. Kdy eh, bude připravena ke spuštění ta produkční kapacita, o které jste hovořil, ve výši 1 gigawatu? <clears throat> Někteří zatím říkají, že vodíková energie je příliš drahá, že to není proveditelné, protože to spotřebovává <clears throat> samotná výroba příliš mnoho energie. A proto by mě zajímalo, kdy bude k dispozici technologie na bázi gigawatu nebo rozsahu gigawatu. Zajímalo by nás, jestli můžeme brzy očekávat, že to nahradí elektrické baterie. Myslím, že teď je potřeba podpořit vývoj všech Eh, potenciálních eh, technologií. A ještě projekt Spire. Tady jsou tři projekty, jeden v Rumunsku, jeden ve Slovensku, jeden v Polsku. A když se na tyto projekty podíváme, tak eh, v rámci toho úsilí do roku 2050 to nezapadá, protože produkce energie z biomasy nebo z jiných zdrojů nebude dostatečné, takže ty průmyslové kapacity budou spíše eh, na západě Evropy než na východě. <clears throat> Takže trochu eh, budeme v pozici jako za Sovětského svazu, kdy jsme dodávali suroviny a Sovětský svaz nám nutil eh, a to využíval ve své produkci a nutil nám ta technologická řešení. Děkuji vám, pane Nika. Další řečník. Jenom obecně eh, jedna poznámka. Obecně řečeno je tady ta takzvaná zelená dohoda, obsahující celou řadu nástrojů, a my eh, se musíme hlavně postarat o ten integrovaný přístup. Všichni teď chválí eh, zelený, zelenou dohodu, Green Deal, stejně tak eh, by asi chválili New Deal, kdyby se hovořilo o New Deal, ale co musíme všichni udělat společně, parlament, komise, členské státy, je koordinovat své kroky. A k tomu se stahuje moje první otázka. My jsme si prošli naše záznamy a nikdy nedošlo k eh, tomu, že by se to zohlednilo v evropském semestru. My jsme tam vždycky na základě <clears throat> smluv požadovali zapojení, ale vlastně v politické oblasti to nikdy nebylo zohledněno v tom eh, ekonomickém semestru. Ta eh, reflexe neproběhla. to dost postupem podle článku 150. A my bychom tedy byli rádi, kdyby ten přístup byl integrovanější. Jinak to všechno bude od sebe oddělené, nebude to mm, souviset a nechci říkat, že by to bylo mrhání penězi, ale je to otázka, kterou bychom se měli zabývat. A jaké také máte očekávání od rady? Jak tato má zohledňovat v, ve svém postoji k semestru? Teď k těm partnerstvím podle článku 107. U leteckého průmyslu, eh, eh, kdo eh, za to má platit. Víte, že jsou to letecké společnosti, které si například pořizují letadla Airbus. Británie pořád zůstává v Airbusu, pořád také Eh, je součástí toho ruského leteckého průmyslu, tak mě by zajímalo, jaký bude dopad Brexitu na tyto věci. A moje poslední otázka. Praktičtější povahy. se týká vodíku. Jak to souvisí s hodnotovým řetězcem? Teď jsme vodík vyloučili víceméně z těch eh, programů mobility, zatímco Tady by šlo eh, dosáhnout eh, větší ziskovosti na té průmyslovém měřítku je to cenově mnohem eh, citlivější, takže se chci zeptat, jestli to nějakým způsobem je začleněno do toho hodnotového řetězce, nebo jaká je koncepce využití této technologie, kde si dovedete představit využití vodíku paní Edlabajová. Myslím, že bychom o tom mohli mluvit velmi dlouho. Můžu podpořit to, co už říkali mý kolegové. Já měl jsem stejnou otázku jako pan Eller o Brexitu. Mě by to zajímalo od vás všech, jaké jsou vaše očekávání, co se pro vás mění po Brexitu. Možná, že ale všichni čekají, jak to teprve dopadne ale co si myslíte, jak bychom s tím měli prakticky naložit eh, u těch vašich partnerství? Já jsem <clears throat> byla také zpravodajkou pro společné podniky, ITRE, <clears throat> takže eh, mám trošku přehled o tom, eh, jak ty prostředky byly vynaloženy a proto mám otázku na pana Krajna z projektu Clean Sky. Vy jste tady prezentoval um, úspěšné partnerství, velmi ambiciozní plán. Já myslím, že to potvrzuje, že čistší letecký průmysl musí být jeden eh, z klíčových komponentů zelené dohody. Měl by to součástí i té eh, budoucí průmyslové politiky. Já mám eh, ráda Screen Sky, já mám Eh, dobrý před, jak to funguje v České republice, ale potřebuje to jasnou rozpočtovou strategii také od našeho výboru. Musíme to podpořit z těch 4 miliard, protože v rámci pilíře 2 ten rozpočet nebude dostatečný, takže je potřeba na to ty prostředky najít někde jinde. Možná z toho digitálního programu, nebo musíme hledat nějaké nové synergie vlastně ty synergie jsou úplně nejdůležitější. Určitě tady existují synergie mezi různými pilíři, agenturami, generálními ředitelstvími a tak dále. Takže se vás chci zeptat, jestli je možné nějak pobídnout k hledání těch synergií na základě vaší zkušeností s Clean Sky. Vzhledem k tomu, že už tě máte ty zkušenosti, tak kde by možné je hledat. Paní Elena Lizy. Děkuji. My jsme byli velmi ujištěni slovy pana Krajina, ale já bych se ještě chtěla vrátit té složitosti k projektu Sklípaj, s tím, že tam nedošlo k zařazení italského partnera. Víme, že to mají financovat, nebo měly financovat pouze velké společnosti, my si myslíme, že těch provozovatelů, kteří se toho měli účastnit, ta projektu Klínská měl být asi tisíc, různé výzkumná střediska, univerzity, malé střední, velké podniky, kterých je asi 420 a prakticky všechny by měly být eh, tam zastoupeny. Myslím si, že by bylo možné zlepšit eh, spolupráci mezi těmi velkými a malými podniky. Nemyslím si, že Clean Sky by mohl být laboratoří pro přeshraniční, nebo jste si, že by Green eh, Sky mohl být jakousi laboratoří pro přeshraniční spolupráci? A ještě pro kolegy Nidlendla a Orduňa. Vy jste hovořili o těch akcích, které jste organizovali. Co byste udělali pro to, abyste tam eh, začinili více než těch 19 členských států jako dosud? Pokud ty mise nebudou, eh, nebude moci financovat eh, v jednom okamžiku, tak eh, jak navrhujete postupovat? pokud bude redukován ten rozpočet u pilíře 2. Jak byste zorganizovali průběh těch misí? Už jste se těmito otázkami zabývali? Jaké komunikační nástroje chcete využít, abyste se vyhnuli dvojnásobování těch opatření? Pan Tošenovský. Já se pouze vyjádřím ke Clean Sky, nebo dotaz bude ke Clean Sky. Eh, celosvětově jsme totiž svědky nárůstu letecké dopravy a to se týká i, i Evropy. Eh, jestliže tedy v nějakém časovém úseku řekneme, že se zdvojnásobí letecká doprava, tak jestliže máme závazek snížení emisí, to znamená, abychom zůstali na té úrovni současných emisí, tak musíme o 50 v podstatě snížit emise součas, na současných technologiích. Jestliže řekneme, že to snížíme o 50 tak to je čtyřnásobek při současných technologiích, které používáme v letectví. To je jednoduchá matematika. Eh, já věřím vědě výzkumu, akorát by mě zajímá, nakolik je to realistické, nakolik jsme schopni najednou skokově snížit o 75 emise pokud nepřijde zcela nová technologie, absolutně nová technologie pohonu, a nevím, zda jsme tak daleko při, při současných technologických, jsme na, na hraně těchto fyzikálních technologií. A proto mě zajímá, jak počítáte i s tím, co to bude znamenat se zdražením letecké dopravy, protože někdo to zaplatit bude muset jestli skutečně tyto cíle máme realistické a nepočítáme s něčím, co eh, v současné době ještě vůbec není vyvinuto a znamená to skutečně technologický převrat, přičemž let, současná letadla se kupují na několik let, ne-li desetiletí. Thank you, Mr. Chairman. Thank you, thank you so much, Mr. Děkuji vám, pane Tošenovský. Tři vystoupení od ostatních kolegů, každé na jednu minutu, paní Karvajo. Děkuji. Já mám dvě otázky. Myslím, že bychom mohli toho hodně získat eh, podporou eh, čistého letectví a eh, vodíku. Třeba demonstrovat ty možnosti spolupráce a zajistit účast akademiků a dalších to by mohlo zrychlit eh, toto úsilí. To se týká jak klínská, tak i vodíku. Takže se vás chci zeptat, jestli s tím počítáte ve svých projektech. A dále potřebujeme více transparentnosti, otevřenosti u těchto programů a také eh, zajistit větší viditelnost. Vy jste prokázali, že tady je velký potenciál Nicméně v některých členských státech to není eh, moc známé. Bylo by dobře hledat nové partnery eh, v Evropě, kteří ještě nemají takové povědomí o těchto programech. I tím bychom se měli zabývat. Pan Jižaps, děkuji vám. Já bych eh, vám také chtěl poděkovat za velmi důležitou práci, ale mám otázku týkající se reorganizace těchto partnerství nebo toho rámce pro partnerství. V roce 2017 estonské předsednictví zveřejnilo zprávu o evropských partnerstvích, kde byly identifikovány určité nedostatky u té stávající struktury partnerství, podobně jako přílišná fragmentace, nedostatek zapojení členských států, KPI, klíčové výkonnostní indikátory, tedy eh, obecně data o těch projektech. A mě by zajímalo, jak se daří to řešit u těch současných plánů a můžeme počítat s nějakým zlepšením v této oblasti. Děkuji, pan Blos. Děkuji za vaše prezentace. Mám jednu krátkou otázku. Program byl revidován v roce 2017. Mě by zajímalo, jaké lekce byly vyvozeny z toho přeskumu a došlo k nějakým změnám ve světle zelené dohody a rozhodnutí o té uhlíkové neutralitě do roku 2050 a teď konkrétně k partnerství u vodíku. Myslíte, že by to mohlo být plně obnovitelné, že by bylo možné, <clears throat> aby obnovitelný vodík hrál roli v vašem projektu a Hovoříme-li o 24% celkové poptávky do roku 2050, bylo by to čistě obnovitelný, byl by to čistě obnovitelný A Potom bychom s panem Ellerem mohli eh, diskutovat o tom, kolik vodíku je potřeba v průmyslu. Všichni víme, že jenom nahradit to v chemickém průmyslu by bylo velmi náročné. A ještě jedna otázka týkající se transparentnosti jak eh, se hledají ty partneři, ty nevládní organizace. Já jsem se snažil někde eh, najít, ale nebylo to úplně eh, přehledné. Myslím, že by to bylo dobré i pro občany. A ještě jedna krátká poznámka k sekretariátu. Ty prezentace tady není vidět a ani nejsou k dispozici tady před sálem. Možná, že by to bylo transparentnější. Děkuji vám, pane Blosy. Ano, my se zamyslíme nad tím, jak můžeme lépe využít naše technické vybavení. Tady ty prezentace budou na našich webových stránkách. A to proto, že jsou velmi zajímavé, takže už jsem o to požádal. Teď dvě a půl minuty pro každého z vás. A jenom chci dodat, že musíme přestat, nebo tlumočník musí přestat ve 12.30, protože tlumočníci jsou tady už od 8.30. A eh, poté budeme pokračovat pouze v angličtině. Jenom na to upozorňuji, takže si necháme 10 eh, minut celkem, každý dvě a půl minuty má k dispozici a vrátíme se, eh, nebo začneme paní Orduňa. Thank you. Děkuji, děkuji pane předsedo a děkuji také za všechny otázky. Já také rozdělím svoje připomínky na tři části. První je tady přítomnost v jiných zemích EU. Jistě Spire působí spíš v zemích, kde jsou ty příslušné sektory a hlavně tam, kde jsou centrály, protože velice často mají i Eh, působiště v jiných zemích, což není v našem rejstříku, to je pravda. My pracujeme zejména se zeměmi z východu, pravidelně se setkáváme s Polskem většinou jednou za rok, teď například pracujeme s Rumunskem a jednáme s dalšími východoevropskými zeměmi, abychom zjistili, jak zapojit víc eh, partnerů z jejich strany a z našeho pohledu to může znamenat nějaké zaměřené akce, schůzky, takže když budeme mít jiné akce, jiné schůzky, vždycky se snažíme zorganizovat ještě jakýsi další vedlejší program. To k tomu patří. Očekáváme také, že to poroste dál, je to důležitá věc. Každopádně seznam členů je veřejný, máme to na našich webových stránkách. Na to se také můžete podívat. Patří tam i nevládní organizace a všichni naši členové. Dále, jak programujeme, já bych řekla, že především přes pracovní skupiny. To je nejlepší způsob, jak to dělat. Tam shromaždíme všechny podněty, ale také je to přes eh, dialog s europoslanci, abych se věci nepřekrývaly, aby se všechno přizpůsobilo. Například u těch eh, vodíkových palivových článků, ale jde také o Clean Steel BBI, Ale i biomasa patří do SPIRE, to znamená, jde o tu energetickou skladbu zdroje a k tomu patří i biomasa. A například eh, pokud jde o BBI, to, co není mimo, je zahrnuto. A také jsou důležité otevřené konzultace s různými aktéry, se členy i nečleny, s různými typy sektorů, s partnerstvími, s členskými státy, občanskými organizacemi a tak dále. A co se Brexitu týče na závěr, já bych řekla, že to bude mít dopad na nás, na všechny, to jistě. Rozsah nebo míra bude záviset na tom, jak bude vypadat ta konečná dohoda. Bude o to, jestli to bude třeba přidružená země pro Horizont Evropa. V tom případě s nimi budeme spolupracovat dál jako se všemi ostatními přidruženými členy. Děkuji. Pan Dalander, děkuji. Já také začnu tím, co s Brexitem, velice pragmaticky. Máme inovativní agenturu eh, Spojeného království, je naším členem, nespolufinancuje, ale chce zůstat v našem združení. Takže zachováme tuto operační vazbu, tuto spolupráci a britské podniky a příjemci jsou napojení na naše akce. Takže jakmile se to všechno urovná z politického hlediska, Uvidíme, jestli na tom budou třeba jako Švýcarsko nebo Norsko nebo Kanada v tom našem partnerství. Pokud je o to, jak zapojit víc evropských zemí, ano, nejsme ve všech 28 zemích, ale na severu, východu, jihu, západu máme prostě partnerství. A jak už jsem zmínil ve své prezentaci, my spolupracujeme s dalšími partnerstvími, chceme to sloučit aby to bylo nové partnerství pro transformaci systému zdravotní péče a tím se posílí naše působení, rozšíří se to. Už teď máme pracovní skupinu pro členské státy, máme jich víc než 50 těch eh, aktérů a jednáme třeba o tom, aby se zapojilo po Baltí a tak dále. Takže když spojíme síly, Mělo by to být opravdu dobré pokrytí v příštím rámcovém programu. A úplně na závěr, já myslím, že integrovaný přístup je opravdu důležitý. Rozhodně se zaměřujeme na to, aby se toto povedlo. Naše téma souvisí spíš se zdravím. Je to tedy regionální a národní doména, ale je to důležité téma, protože se to týká demokratických změn, týká se to nás všech v Evropě. A my jsme to napojili interně na výzkum a inovace máme takový modulární přístup, protože máme samostatné agentury a externě spolupracujeme s dalšími partnerstvími, jako je AMI, u toho velkého průmyslu. Ale myslím, že by bylo dobré, kdybychom v příštím rozpočtu tyto věci měli víc institutualizované, abychom je tak trošku přinutili, aby spolupracovali. Dělá se to na základě dobré vůle, ale když nebudeme mít ten rámec, který máme interně, stejně se to bude překrývat. Tlumočníci děkuji za pozornost a loučí se. Mr. Eh, Běbujk.